Good day. Bonjour à tous. Dobrý den, dámy a pánové. Takže ještě jedno dobré ráno, zaujměte prosím místa, abychom mohli začít schůzi. A budeme se dnes zabývat slyšením které se týká odblokování směrnice o nediskriminaci. Budeme mít velmi zajímavou diskusi pro práci našeho výboru. A ještě bych chtěl připomenout, že v roce 2008 předložila komise návrh směrnice o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. Evropský parlament přivítal tento návrh. Náš výbor se velmi intenzivně zabýval tímto tématem, tímto legislativním aktem spolu s Katalin Buitenweg, která byla zpravodajkou. Celé to potom vedlo k výsledku takovému, že Evropský parlament přijal stanovisko v druhé polovině roku 2009 a potom v prosinci vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Tento návrh nyní patří pod článek 19 smlouvy o fungování Evropské unie, což znamená, že pro přijetí v radě je potřebný jednomysl, jednomyslný souhlas, kde je tedy zapotřebí souhlasu Evropského parlamentu. Novým zpravodajem je Raul Romeo i Rueda a v rámci hodnocení dopadů, které, které zpracovala komise při přípravě této iniciativy, se ukázalo, že diskriminace nebo nediskriminace je uznávána jako jedna ze základních hodnot EU, ale ve skutečnosti úroveň právní ochrany v rámci členských států je velmi rozdílná v jednotlivých státech. Takže to tím pádem ten přijetí tedy tohoto textu bylo zablokováno v minulých letech. Zablokovalo se to už v prvním čtení. A byl, byla to vlastně velmi, nebo je to velmi význam, významná legislativa. Evropský parlament tomu věnoval hodně energie, odvedl hodně práce a proto pro vás není žádným překvapením, že parlament opakovaně opako- požadoval zahájení práce nebo obnovení práce na tomto legislativním aktu. Dosud jsme nebyli příliš úspěšní a dnes jsme se zde sešli proto, abychom tedy zatlačili a aby, se, aby ta záležitost postoupila z praktického hlediska předu. Pevně věříme, že se nám tímto podaří pomoci odblokovat tuto směrnici o nediskriminaci a že se nám podaří eh, tuto záležitost definitivně vyřešit. Takže dnes dopoledne povedeme diskusi, která se bude skládat ze tří částí. Nejprve úvod, to bude takový institucionální pohled, kde bude zastoupená komise a rada, kde budou prezentovat směrnici o nediskriminaci. V rámci této první části zde vítáme pana Čobanu Dordea, který je ředitelem pro rovnost v rámci generálního ředitelství pro spravedlnost Evropské komise, takže buďte zde vítán. A potom paní Kier Hesselager, buďte také vítána která zastupuje dánské předsednictví a je, te, je tedy z Ministerstva sociálních věcí a integrace. Děkujeme, že jste se mohli zúčastnit našeho slyšení. A po té první části budou následovat další dvě části. První bude velmi důležitá. Tam půjde o oblast působnosti a omezení právních předpisů v oblasti rovnosti a boje proti diskriminaci. A zde vlastně půjde o důvody diskriminace, které jsou uvedené ve článku 19 smlouvy o fungování Evropské unie. Každá z těchto částí samozřejmě po, nebo po ní bude následovat možnost otázek a odpovědí. Budete mít tedy možnost diskutovat, takže prosím, pokud budete mít otázky, abyste si je na ten vhodný čas připravili. Navrhuji tedy, abychom si vyslechli řečníky a vyslechneme si také zpravodaje pana Romeu, Romeva i Rueda, který nás uvede do tématu, a to ještě předtím, než si vyslechneme našich prvních dvou diskutujících. Prosím, máte... Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste zorganizovali toto slyšení. Není to samozřejmě poprvé, kdy se zabýváme tímto tématem a určitě to nebude ani naposledy. Obávám se. Pokud se týká mého úvodu, tak budu relativně stručný. V zásadě je to proto, protože v podstatě nemám mnoho co dodat. Na, na základě toho, co jsme o čem jsme diskutovali v posledních měsících i letech, tak můžeme říci, že ta cesta, kterou jsme urazili, je již velmi dlouhá. Na úvod bych tedy připomenul několik věcí, které jsou podle mého názoru důležité abyste tedy věděli, v jaké fázi se nacházíme, jakým způsobem můžeme pokročit ku předu. Je zde velký nedostatek ochoty zejména tedy v některých členských státech, k odblokování eh, zásadních záležitostí týkajících se základních práv občanů Evropské unie. To je ten problém, na který narážíme. To znamená, že zde máme situaci, kdy někteří občané prostě nejsou pokrytí eh, legislativou v některých situacích, eh, se kterými se mohou setkat v životě. A podle mě je to v protikladu s principy Evropské unie jako takové. Je to určitě něco, co by se mělo vyřešit. Takže to je důvod, proč je to natolik důležité a proč my, jakožto Evropský parlament, se skutečně snažíme vyvíjet tlak na řešení této otázky. Jakožto, za, jakožto volení zástupci evropských občanů je to naše hlavní odpovědnost a náš hlavní úkol zabývat se těmito věcmi a řešit tyto mezery v evropské legislativě. Druhý aspekt, který jsme identifikovali, je podle mě velmi zásadní. Je to takový protiklad, dá se říci. Nyní už hovoříme o tom, že jsou některé členské státy, kde je to vyřešené tak, jak bychom to chtěli mít vyřešené na evropské úrovni když žijeme v určité komunitě, chceme, aby naši občané měli stejná práva a samozřejmě i povinnosti, ale nyní se zabýváme těmi právy, tak nemůžeme akceptovat to, že některé členské státy mají některá práva pokrytá, zatímco ostatní členské státy ne, nečiní to samé. Takže vzniká už určitá diskriminace při pohybu občanů mezi jednotlivými členskými státy a chtěl bych tedy zopakovat, že je to podle mého názoru v protikladu s principy Evropské unie. Proto jsme apelovali na zodpovědnost všech zúčastněných stran a všech institucí, které by měly vyvíjet tlak tím správným směrem, aby se tato situace odblokovala, ve které se v současné době nacházíme. Takže máme zde stanovisko, které bylo schválené, jak již řekl předseda výboru. Bylo to schválené v roce 2009. Tento parlament, domnívám se, odvedl opravdu velmi intenzivní a rozsáhlou práci tím, aby se ty záležitosti vyvíjely správným směrem. Samozřejmě bylo obtížné dosáhnout konsensu mezi jednotlivými frakcemi, ale podle mého názoru to stanovisko bylo velmi dobré. Pracovala na tom koleg- bývalá kolegyně Katalina Vojtenvek a to je vlastně ten výchozí bod, kde se nacházíme. Dovolte mi říci k tomu dvě věci. Je to velmi důležité, když se zabýváme touto diskusí. Takže hovoříme zde o určitém balíčku, kdyby se ten balíček omezil pouze na práva, tak by to nebylo dobré, protože musí pokryt všechny aspekty, které nejsou pokryté. A nemůžeme začít tím, že bychom vyjednávali pouze o, to, o tom, co je důležité nebo méně důležité. Ten balíček jako celý, jako takový je důležitý, takže žádné rozdělení nepřichází v úvahu. To bylo tedy za A. A nyní za B. Zároveň chápeme, že některé argumenty, které zde byly připomínány a které poukazují na to, že je to situace, která souvisí s hospodářskou krizí, tak to jsou pouze, to je pouze takové mlžení. To je něco jako snaha zakrýt ten problém, protože ten zásadní problém spočívá v nedostatku vůle jít tím správným směrem a pracovat na příslušné legislativě, protože zde hovoříme o legislativě. A to je ten důvod, proč jsme chtěli, aby se toto téma znovu otevřelo a proto o tom hovoříme jasně a nahlas. Proto bych chtěl říci, že já, jakožto zpravodaj, jsem navrhla, abychom zorganizovali toto slyšení a to proto, protože jsem sledoval poslední vývoj a vidím, že ten problém se stává stále dramatičtější. Takže na začátku ten mandát začal v průběhu španělského předsednictví a musím říci, že tam se hrály velmi pozitivní úlohu přes všechny problémy, se kterými byli konfrontováni. Oni skutečně ten problém položili na stůl a snažili se řešit konkrétní problémy, které nastávaly. Potom nastoupili další předsednictví Belgie, Maďarsko a další a situace se začala zhoršovat. Já bych to chtěl říct zcela otevřeně. Opravdu mám velká očekávání od dánského předsednictví a to říkám takto otevřeně, proto jsme chtěli toto slyšení zorganizovat během dánského předsednictví, protože dánské předsednictví má opravdu velmi jasné a důvěryhodné závězky, závazky v této oblasti a to je podle mě velmi zásadní, abychom teď tuto diskusi vedli. Takže co bych, čeho bychom chtěli dosáhnout tím slyšením? Je to, abychom pomohli dánskému předsednictví v tom, aby se na té věci pracovalo, aby se to neodkládalo zase na později. Aby se neopakovalo, aby se už tato záležitost, toto téma neopakovalo v našich podkladech, abychom to odblokovali, tak jak bylo řečeno na úvod, protože je to velmi důležité téma. A to je opravdu velmi důležitá věc pro evropskou společnost. Dalo by se říci, že jsou vlastně dvě takové skupiny, se kterými můžeme, nebo dvě instituce, se kterými můžeme spolupracovat, komise a rada. A dovolte mi na závěr mého úvodu říci, že bych vlastně chtěl položit dvě konkrétní otázky každé instituci. A potom později můžeme samozřejmě o tom vést diskusi. Takže pokud jde o komisi, tak bych chtěl říci. Já si myslím, že je naprosto zásadní, aby dále pokračovali v práci a moje otázka v této souvislosti zní, i jako komise, nebo jako komise, co děláte pro to, abyste usnadnili nebo alespoň odblokovali tu situaci a přijetí směrnice na úrovni rady. A teď, co bychom měli udělat my jako parlament, abychom vám v tomto úsilí pomohli? Jaké jsou vlastně, jaká jsou vaše očekávání, která máte, nebo byste mohli mít vůči nám? abyste mohli pokračovat v tom, na tomto tématu. A nyní se obracím na radu. Chtěl bych ocenit, že je dnes přítomná zástupkyně rady, protože vím, že předsednictví rady není samozřejmě jednoduché, organizovat různé schůze, události, to je složité, ale zároveň bych chtěl říci, že vím, že jsou některé členské státy, které to celé blokují. A já se obávám jako zástupce evropských občanů, že je zde určitý nedostatek transparentnosti v celém procesu týká se to velmi důležité legislativy, důležitých opatření, které požadují naši občané, takže bychom chtěl, bych chtěl, abychom z obou stran vystupovali upřímně, čestně, aby se třeba řeklo, ano, nechceme to proto a proto, aby se ta diskuse vedla na veřejnosti, aby každý věděl, proč některé členské státy jsou proti přijetí takovýchto zásadních legislativních aktů. To by bylo určitě dobré pro všechny, ano, aby tito lidé skutečně řekli jasně, ukázali občanům, jsme proto nebo jsme proti tomu a odebíráme vám vlastně ta práva, kterých požívají občané v jiných členských státech. Protože to, že se vytvoří určitá překážka pro občany členských států, když, která vzniká, když cestují do jiného členského státu, tak to jsou věci, o kterých je potřeba mluvit skutečně otevřeně. Musíme o tom diskutovat. Proto bych chtěl požádat radu, aby nám v této oblasti pomohla a apeluji na předsednictví jako takové, protože vím, že tam ta vůle je, že pro vás to je důležité téma a chtěl bych se zeptat, jak my jako parlament vám můžeme pomoci, abychom tu situaci odblokovali. Takže to by bylo z mé strany jako úvod do diskuse a samozřejmě jsou zde potom další otázky, o kterých budeme muset diskutovat. Děkuji. Já děkuji zpravodaji, děkuji panu Raulovi Romevovi za to, že nám toto téma uvedl a budeme rovnou pokračovat. V naší úvodní části vyslechneme si názor institucí. Nejprve to bude pan Aurel Čobanu Dorda, ředitel pro rovnost z Generálního ředitelství pro spravedlnost v Evropské komisi má k dispozici dalších 10 minut, prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji zpravodaji za to, že zorganizoval tuto diskuzi a děkuji také výboru Libe za to, že se snaží veřejnost upozornit na současnou situaci a současný kontext, ve kterém se předkládá návrh této směrnice. Je velice užitečné vyslechnout si nejenom situaci, která vypadá, jak to vypadá v instituci, ale také jak to vidí občané, zejména pokud je o hlavní cíle, které si klade tento legislativní návrh. A skutečný důvod, proč musí tento legislativní návrh v radě postoupit kupředu a musí být přijat, spočívá právě v tom, jak vypadá situace. Nejprve se vrátím k roku 2008 a k tomu, proč komise předložila tento legislativní návrh. S tím, že bychom měli mít na paměti, že je třeba zaplnit legislativní mezeru Předtím jsme měli legislativu EU, která chránila proti diskriminaci na základě etnického původu a náboženství a týkalo se to nejenom zaměstnanosti, ale také sociální ochrany a přístupu ke službám a ke zboží. Ochrana proti diskriminaci na základě náboženských důvodů nebo víry, věku, fyzického nebo duševního postižení nebo sociální orientace jsou pouze předmětem ochrany v oblasti zaměstnanosti. Měli jsme tady trojí cíl v této souvislosti. A všechny tyto věci souvisejí s tím, co už tady zdůraznil zpravodaj Evropského parlamentu. Všechno se to týkalo právní ochrany, proti diskriminaci, kterou potřebujeme pro občany Evropské unie, ale nejenom pro občany Evropské unie, pro všechny, kdo žijí na území členských států. To je zásadní záležitost. Já bych dokonce řekl, že parlament a komise se na tom shodnou při diskuzích na tomto, o tomto legislativním návrhu. Měli jsme na paměti, že je potřeba za, za, zajistit právní ochranu proti diskriminaci v oblastech, kde my, komise, orgány pro otázky rovnosti členských států, europoslanci a Evropský parlament jako takový dostali stížnosti. Například týká se to diskriminace v hotelích nebo diskriminace vůči gejžákům ve školách a nebo cestovní pojištění. Máme tedy na paměti skutečné problémy, se kterými zápasí obyčejní lidé nad rámec našich institucí. A měli jsme také na paměti to, že je třeba rozšířit práva osob s postižením a zavést povinnost poskytnout přístupnost a přiměřené ubytování. To nejsou nové věci, jsou to povinnosti, které členské státy na sebe vzaly, když ratifikovali úmluvu OSN o ochraně práv osob s postižením. A třetí důležitý cíl se týká zájmů a práv a skutečné ochrany, kterou je třeba zajistit pro jednotlivé osoby, abychom také navázali na zkušenosti členských států v těchto oblastech. Na ty věci, které zacházejí dál než současné směrnice, a ty věci, které zajišťují ochranu proti diskriminaci na základě náboženství, věku nebo sociální orientace kromě zaměstnanosti. A měli jsme řadu příkladů. Pocházejí jak z členských států, které podporují tyto legislativní návrhy, tak z členských států, které jsou proti těmto legislativním návrhům. Ze Spojeného království, z Belgie, ze Švédska a také z Německa. Jsme dál přesvědčeni o tom, že potřebujeme tuto směrnici, abychom doplnili ochranu proti diskriminaci v celé Evropské unii. Důvody diskriminace, jako je náboženství, sexuální orientace, postižení anebo věk, prostě nejsou přijatelné. V evropské společnosti, v Evropské unii, na začátku 21. století. A nemělo by se to týkat pouze trhu práce. Máme dobrou zkušenost se směrnicí o rasové rovnosti a také se směrnicí o rovnosti v oblasti zaměstnanosti. Snažili jsme se navázat na tyto úspěšné zkušenosti, na tyto úspěšné precedenty a nevidíme důvod, proč by tento legislativní návrh měl jít jinou cestou, než jsou ty pozitivní příklady, které jsme měli z minulosti. Jak na tom teď jsme? Pokud to nebylo jasné z vystoupení pana Romevy. Všichni víme, že tento legislativní návrh se zablokoval v důsledku politické opozice, opozice několika členských států. Je jich pouze málo. Obecně panuje podpora. Většina členských států v radě podporuje tento legislativní návrh ale právní základ ustanovení smluv určují, že potřebujeme jednomyslnost v radě. Bohužel zatím nebylo možné přesvědčit menšinu, která nám zbývá k tomu, aby se zapojila do politického dialogu. Komise se pokusila v posledních pár letech s jednotlivými předsednictvími o další cestu, aby se vyřešily některé z významných politických otázek nebo argumentů, které byly nadneseny ve vztahu k tomuto legislativnímu návrhu a také, abychom spolupracovali s členskými státy v radě v dialogu, kterým by se vyřešily i technické problémy které vyplývají z některých ustanovení z tohoto legislativního návrhu. Cílem je vysvětlit si nedorozumění, která se týkají obsahu, právních důsledků a sociálního a hospodářského dopadu ustanovení z tohoto legislativního návrhu. A to proto, abychom připravili půdu pro okamžik, který snad brzy do, nastane, a totiž kdy Rada bude schopná projevit plnou politickou vůli všech členů, abychom v tom okamžiku byli připraveni a abychom měli přijatý tento legislativní návrh. Dobře jsme spolupracovali s několika předsednictvími. Za francouzského a švédského předsednictví jsme se pokusili řešit některé ze zásadních otázek, které se týkají této směrnice jako je například komplexní otázka pole působnosti a omezení pravomocí Evropské unie v takových oblastech, jako je sociální ochrana a nebo vzdělávání. Se španělským a maďarským předsednictvím rady jsme se zaměřili na otázky, které se týkají postižení, přístupnosti a přiměřeného ubytování, s tím, že víme, že některé členské státy, které jsou proti tomuto legislativnímu návrhu, Upozorňovali také na významný hospodářský dopad ustanovení, která řeší tyto otázky v legislativním návrhu. S belgickým předsednictvím jsme pracovali na finančních službách a ubytování. To jsou obtížné technické záležitosti. S polským předsednictvím jsme postoupili ku předu, pokud je o vyjasnění ustanovení týkajících se diskriminace na základě věku, zejména pokud je o věkové limity v některých oblastech, pokud je o uplatňování této směrnice ve vztahu k nezletilým a pokud je o použití věku jako rizikového faktoru v pojištění vzhledem k rozsudku, který v březnu roku 2011 vydal Evropský soudní dvůr v té dnes už známé věci Testaša. A s dánským předsednictvím dále prošetřujeme otázku věku. Ta je velice problematická, především ve vztahu k sociální ochraně. Rádi jsme viděli, že všechna tato předsednictví pochopila, že se musíme držet tohoto přístupu, abychom celou věc udrželi naživu, ale smysluplným způsobem. Ne pouze byrokratickým způsobem. S tím, že bychom se pokusili vysvětlit nedorozumění, rozptýlit mýty a ujasnit jednotlivá ustanovení a jejich dopad. Aby potom, až z politického hlediska přijde správný čas, Rada mohla vyjádřit jednomyslný souhlas ve vztahu k přijetí tohoto legislativního návrhu. Souhlasíme také s přístupem Evropského parlamentu, který právě vysvětlil zpravodaj a který se týká toho, že musíme zachovat integritu tohoto legislativního návrhu. Je tady velké pokušení omezit pole působnosti tohoto návrhu, abychom vyřešili určité obavy a abychom našli nejmenšího společného jmenovatele. Ale my bychom se měli ubránit tomuto pokušení, zatím se nám to daří, a měli bychom se přidržet původních cílů a počkat si na ambiciozní návrh, ambiciozní nástroj, nástroj, který bude účinný a bude účinně sloužit zájmům a právům jednotlivců, kteří žijí v Evropské unii. A to je taková hranice, taková červená čára pro komisi, protože komise je přesvědčená o tom, že je potřeba postoupit ku předu a zachovat integritu návrhu. Je zřejmé, že se pouštíme cestou technickou v radě. Dá se to minimalizovat s tím, že by se dalo říct, že jsou to jenom technické záležitosti a že tady nevidíme žádné politické otázky, ale my se domníváme, že pokrok na technické úrovni u technických otázek je velice důležitý. Některé sporné otázky stále zbývají a možná budeme potřebovat politickou vůli, abychom je vyřešili. Ale potřebujeme také technická ujasnění. Také je pravda, a to musím uznat, že pokrok na technické úrovni jednoznačně nepřesvědčí těch pár členských států, které si zvolili zásadnější opozici vůči tomuto návrhu z politických důvodů. Co s tím můžeme udělat v tomto kontextu, v této souvislosti? Opakuji, vzhledem k tomu, že v radě je nutná jednomyslnost, potřebujeme pragmatický přístup. Domníváme se, že bychom měli dál pokračovat tak, že se zaměříme na pokrok v technické oblasti pokud nebude na dohled politický kompromis, ale současně musíme budovat dál politickou hybnou sílu pro tu směrnici jako takovou. A proto takovéto diskuze jako ta, která se dnes odehrává v Evropském parlamentu, jsou důležité a takovéto debaty budou důležité také v blízké budoucnosti. A tlak ze strany členských států nebo ze strany Evropského parlamentu na vlády v souvislosti s pokrokem tohoto legislativního návrhu je také velmi důležitý. Tlak na jednotlivé zúčastněné strany, nejenom na radu jako instituci, ale také na jednotlivé členské státy. Tlak, jemný tlak a dialog s příslušnými orgány v členských státech. Dialog mezi těmito orgány a členskými státy, to je také důležité. Měli bychom si být vědomi toho, a to je taková banalita, Čas běží a toto má někdy negativní důsledky, ale přináší to také změnu. Vlády mohou změnit názor a pozice členských států se může změnit. Evropský parlament a pozice jednotlivých zúčastněných jsou proto velice důležité, abychom udrželi tento tlak. Komise se připojí a sama se také zapojí abychom ten tlak udrželi a bude na tom pracovat. Aby to bylo připravené k přijetí, jakmile se naskytne příležitost na politické úrovni. A potom budeme možná muset něco udělat rychle, abychom tuto příležitost využili. Na závěr, pane předsedo, chci říct, že komise bude i nadále podporovat nadcházející předsednictví ve snaze najít otázky, na kterých můžeme pracovat. Děkuji. Děkuji, pane Dordeo. A nyní si vyslechneme paní Annemete Kjar Heselager, která zastupuje dánské předsednictví. Pokud to bude možné, máte 10 minut, abychom si potom mohli poslechnout první otázky a odpovědět na ně. Prosím. Mnohokrát děkuji. A děkuji také předsedovi výboru panu Lopesi Aguilarovi a také zpravodaji pro tuto směrnici proti diskriminaci panu Romevovi i Ruedovi. Děkuji, že jste mě pozvali na toto slyšení ve výboru Libe. Ráda vidím, že tento návrh považujete za velice důležitý a také bych chtěla poděkovat komisi za úvodní slova. Nevím, jestli budu mluvit 10 minut, ale aspoň budete mít víc času na otázky, takže to snad ani tolik nevadí. Já tento návrh sleduji od samotného začátku, od roku 2008, kdy komise v červnu návrh předložila. Sleduji ho v průběhu všech těch předsednictví. Některé věci už říkal zpravodaj a zástupce komise. Ale jak víte, velký počet delegací tento návrh vítalo, vítal už od samotného počátku v naší zemi v Dánsku ten návrh považujeme za velice důležitý. Myslíme si, že je opravdu zásadní řešit diskriminaci na základě těchto konkrétních důvodů a považujeme tento horizontální přístup za nesmírně důležitý. Proto ho také tolik delegací od začátku vítalo. A od roku 2008 Některé delegace potvrdily význam zachování rovného zacházení, protože toto je sdílená sociální hodnota v Evropské unii. A některé delegace zejména uváděly, že je důležité napojit tento návrh na úmluvu OSN o osobách s postižením. A jak také víte, některé delegace mají skutečné výhrady, zmínil to i zpravodaj a zástupce komise, Týká se to toho, jestli by tento návrh možná mohl zasahovat do pravomocí členských států v některých věcech. Jestli by třeba mohl zasahovat do zásady subsidiarity a proporcionality. Některé další delegace vyjádřily obavy v souvislosti s nedostatečnou právní jistotou a finančními dopady tohoto návrhu. Pokud je o dánské předsednictví, průběhu polského předsednictví jsme se věnovali, na, věnovali faktoru diskriminace na základě věku eh, v souvislosti s komisí. Členské státy dostali dotazník, aby se zjistilo, jak to vidí z hlediska tohoto faktoru, aby se postoupilo ku předu. Potom, když předsednictví převzalo Dánsko, Rozhodli jsme se navázat na polské předsednictví jednoduše, protože se také domníváme, že je to významný návrh. A chtěli bychom, abychom postoupili ještě za našeho předsednictví, ale jsme také realisté, pokud je o to, jak daleko se dostaneme. Takže jsme se rozhodli, že budeme postupovat jako polské předsednictví a zaměříme se na věk. Jak také říkal pan Dordea, tak to tady vypadá v současné chvíli a uvidíme, kam až dojdeme za dánského předsednictví. Já jsem si všimla, že zpravodaj pan Romeva položil dvě otázky radě. Jedna se týká nedostatečné transparentnosti. Ta setkání jsou uzavřená, některé členské státy jsou proti návrhu, některé jsou pro návrh, ale my nechceme říct, kdo to vlastně je. Já osobně mám pocit, že to bylo v podstatě hodně otevřené a dostáváte každého půl roku zprávu o pokroku a já mám pocit, že i dokumenty z těchto setkání dostávají velice rychle i všechny zúčastněné strany. Takže já myslím, že je to v zásadě otevřené, pokud je tento návrh. A já doufám, že to, že jsem dnes přišel zástupce dánského předsednictví, ukazuje, že se snažíme o maximální transparentnost. Jak by mohl Evropský parlament pomoct odblokovat tento návrh? To je dobrá otázka. A také otázka hodně komplikovaná. Samozřejmě jedna z možností je co nejvíc tlačit na to, aby ten návrh byl přijat a pomáhat nám hledat řešení, se kterými budeme schopni všichni žít. Tolik tady asi z mé strany na úvod. Ještě jednou děkuji, že jste mě pozvali na toto slyšení. Já vám děkuji. Děkuji za stručnost. A teď si vyslechneme otázky a odpovědi. Vidím, že už se několik z vás hlásí, takže pan Elsiu jako první. Mulțumesc, domnule președinte. Ehm, cred că este evident că în ultima... Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že je celkem zjevné, že jsme v Evropské unii svědky xenofobního a diskriminačního chování. Je to především proto, že tady máme pravicové politické hnutí, ale není to jediný důvod. Posledním příkladem je to, co se stalo v Nizozemsku. Je to ta webová stránka strany Svoboda. Ta přímo vyzývá k rasové nenávisti vůči středoevropským a východoevropským občanům. A není to příklad jediný. Stále vidíme nějaké případy rasismu, xenofobie. A já si myslím, že všechny tyto případy mají jednu věc společnou, a totiž reakce vnitrostátních orgánů není dostatečná, není správná, Mohu uvést i další příklad, příklad nizozemské vlády. Nizozemská vláda vůbec neodsoudila tuto stránku. Zvlášť, si vezmeme, že je to vládní strana, je to opravdu politování hodné. A proto se ptám, myslíte si opravdu, že dopad té budoucí směrnice pokud je o to, jak budou muset vnitrostátní orgány řešit porušování základních práv, bude dostatečný? Domníváte se, že tato směrnice nám pomůže přinutit vnitrostátní vlády, aby reagovali odpovídajícím způsobem? A moje druhá otázka je pro pana Giovannu Dordeu. Víte, jak vypadá situace, pokud jde o hodnocení národních strategií pro začlenování Rómů? Protože všichni víme, že tyto národní strategie pro Rómy museli národní vlády zpracovat. Kdy bude podle vás komise schopná předložit komplexní zprávu složenou z odpovědí členských států ve věci Romu. Děkuji, pane Enciu. Pan Kleis. Ja, dank u voorzitter. Um, is er vooral een vraag. Uh, men heeft er daar juist gesproken over transparantie en... Uh... Zmínili jste se o transparentnosti a z toho vyplývá moje otázka. Jsou zde určité státy, které zuby nechty eh, se bránily Realizace této směrnice a ostatně se ptám, o jaké členské státy tady jde. Zástupkyně dánského předsednictví mluví o transparentnosti, ale když se o ní hovoří, tak mi řekněte, o které členské státy jde a možná, že by bylo lepší, kdybychom si ujasnili, jak vypadá situace v radě. Které jsou členské státy, které jsou proti zavedení této směrnice, proti její realizaci? A jaké argumenty ty členské státy předkládají? Protože já se trochu obávám, že e, ta diskuze je trochu příliš jednoduchá, jednosměrná. Na jedné straně tady máme tu směrnici, ve všech členských státech by měla být e, uvedena e, v život a jsme vlastně v jakémsi virtuálním kontextu, protože nevíme, kdo stojí proti komu. A velice jednoduše bychom mohli smísit diskriminaci a možnost, kterou mají členské státy pro omezení eh, migračních toků, pro omezení přistěhovalectví. A já si myslím, že tady je webová stránka PBB v Nizozemsku, kde se opravdu ta pozornost zaměřila. Měli jsme příležitost o tom hovořit v loni ve Štrasburku, o té eh, o webové stránce eh, strany pro svobodu v Nizozemsku, jestli opravdu tedy může dojít k správné aplikaci této směrnice. Myslím si, že bychom měli zavést správnou diskuzi a po tomto slyšení jestli budeme mít příležitost se k tomu vrátit. Bylo by vhodné, abychom ty problémy eh, dali do rozporu s ostatním právem, jako právo na svobodné vyjadřování. A eh, musíme si klást otázku, zda můžeme hovořit o restriktivní migrační politice a s takovými politickými argumenty, které by byly platné a vhodné, abychom mohli ocenit diskriminaci. Děkuji, pane Klejsi. Máte nějaké otázky? Pan Romeva jistě něco k tomu chce dodat. Jen velmi krátce. Já mám otázku na radu. Jak už říkala komise, většina, pokud ne všechny, nebo téměř všechny technické otázky, se kterými přišly některé členské státy, nebo dokonce právní eh, otázky, byly vyřešeny. A je zřejmé, že je tady určitá vůle vysvětlit všechny, všechny možné rozpory legislativy. I co se týče implementace. Pokud se tyto věci na technické úrovni vyřeší, jaké argumenty pořád ještě uplatňují členské státy proti tomu, že bychom měli postoupit dál? Chtěli by se k tomu vyjádřit naši panelisté? Samozřejmě, máte možnost. Některé otázky byly učeny přímo radě. Ano, mnohokrát děkuji. Nejprve pokud jde o ty otázky na dopad tohoto návrhu, pokud bude přijat, jestli to vůbec bude mít nějaký dopad na vlády a pomůže to řešit diskriminaci. Já osobně o tom nepochybuji. Já myslím, že je to důležitý návrh, myslí si to většina členských států a proto to nějakou dobu trvá. Je to komplexní návrh. Je to sáhlý návrh. A má celou řadu dopadů na národní právo. Takže já si opravdu myslím, že to bude mít obrovský dopad. Pokud se nám o tom podaří rozhodnout. Dá tady otázka na transparentnost. Já myslím, že už jsem říkala, že transparentní jsme, možná neúplně transparentní. Některé členské státy a Není to tajemství, kdo je proti. Já jsem mluvila o té otázce subsidiarity a proporcionality této směrnice a vzhledem k těm právním a finančním dopadům tohoto návrhu je situace celkem transparentní. Pokud je o to, co právě říkal pan Romeva i Rueda, Já, eh, toto je můj osobní návrh, já ten návrh sleduji od roku 2008. Já myslím, že některé technické otázky stále ještě dořešené nejsou. Není to tak, že už jsou teď vyřešené všechny technické záležitosti a zbývají jenom politické důvody. Tak daleko ještě nejsme. Pořád se ještě zabýváme technickým dopadem této směrnice. A také třeba říct, jak jste uváděl i vy na začátku, když Švédsko a Španělsko, a na to si pamatují velice dobře, když Švédsko a Španělsko pracovalo na tomto návrhu, tato dvě předsednictví, situace byla úplně jiná. Byla tady mnohem větší vůle dospět někam s tímto návrhem. Od té doby se to trošku zvolnilo, členské státy si říkají, co s tím návrhem. Také mám pocit, že když budeme řešit tento návrh, členské státy budou mít trošku problém s tím, jak daleko zajít u těch technických dopadů, do jaké hloubky zajít ve snaze najít řešení. Nejsem si tady úplně jistá, že už jsme došli tak daleko. Upřímně řečeno, myslím, že nás ještě čeká určitá práce, než dojdeme k tomu, že se budeme ptát, jaké jsou politické dopady a jestli toto je jediný důvod, proč ten návrh nechceme. Nebo chceme. Nevím, jestli jsem to ujasnila. Děkuji. Děkuji. A za komisi ještě něco, ano, velmi krátce. Souhlasím s předsednictvím rady, když říká, že tento legislativní návrh, pokud bude přijat, skutečně bude mít reálný dopad na život občanů, na život jednotlivých občanů a přinese konkrétní výhody a lepší právní ochranu. Pokud jde o to, na co se ptal pan Enchu, velmi krátce, já myslím, že některé z těch věcí, o kterých mluvil, spadají pod tento legislativní návrh, pokud bude přijat. Některé věci by spadaly pod rámcové rozhodnutí, které bylo přijato v roce 2007 v boji proti rasismu a xenofobii. To je nástroj, který byl přijat před Lisabonem, ale v souladu s ustanoveními Lisabonské smlouvy do pěti let od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost rámcová rozhodnutí, která se nelisabonizují, jak říkáme interně v komisi, se automaticky přizpůsobí směrnicím a komise bude mít možnost zahájit řízení ve věci nedodržování pravidel na tomto základě. Myslím, že abych odpověděl panu Klejsovi, já myslím, že nejčastější důvody, které uvádějí ty členské státy, které se tomuto návrhu brání, se týkají právě subsidiarity a proporcionality. Takže ten politický argument je potřeba postavit na těchto otázkách a politický dialog je třeba vybudovat kolem těchto otázek. Souhlasím s předsednictvím rady, když říká, že některé technické aspekty je stále ještě třeba dořešit. To zdůrazňuje význam té cesty, toho přístupu, který jsme si teď zvolili a komise bude i dál pracovat na obou prvcích vždy, až přijde správný čas. Děkuji. Pokud nemáme žádné další připomínky, už nevidím, že by se někdo další hlásil. Měli bychom být připraveni postoupit dál k první obsahové části našich vystoupení. Tato první část má název Současný dosah působnosti a omezení pokud jde o rovnost a antidiskriminační právo, listina základních práv EU, což znamená základní práva v celé Evropské unii, směrnice EU a příslušná judikatura Evropského soudního dvora. Takže nyní se podíváme na stav evropského práva, na hodnocení působnosti a omezení pokud jde o uplatňování těchto pravidel a především pokud jde o článek 19 smlouvy o fungování Evropské unie. A máme tady tři odborníky. Bylo nám řečeno, že pan Olivier de Schutter z Univerzity v Lovani se nedostaví, nebude moci přijet dnes dopoledne. Takže máme tři řečníky a já je Nyní požádám, aby vystoupili. Je to pan Johannes Dmitrakopoulos. Já se omlouvám za výslovnost. Ano, pan Johannes Dimitrakopoulos z Agentury pro základní práva, je to ředitel oddělení pro rovnost a občanská práva. Dále paní Isabel Šopa, která zastupuje Evropskou síť právních odborníků v oblasti nediskriminace a pan Pierre Boso, ředitel sociální platformy. Tři řečníci. kteří mají k dispozici téměř dvě hodiny až do 10.40. Vyslechneme se naše panelisty a o 10.40 do 11.10 budeme mít další otázky a odpovědi. Takže začneme prvním z nich, je to pan Ioannis Demitrakopoulos z Agentury pro základní práva. Máte 10 minut. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Děkuji za to, že jste pozvali zástupce Agentury pro základní práva, aby přispěla k debatě o tom, jak vylepšit právní nástroje Evropské unie, které podporují rovné zacházení a zajišťují ochranu proti diskriminaci v souladu se základními právy a s článkem 19 smlouvy o fungování Evropské unie a článkem 21 charty nebo listiny. Je jasné, že v současné době směrnice neposkytují stejnou úroveň ochrany vůči všem důvodům diskriminace. Někteří lidé mají komplexní ochranu proti diskriminaci na základě rasy a etnického původu a pohlaví, zatímco diskriminace z důvodu náboženství, vyznání, postižení věku nebo sexuální orientace je možná pouze v kontextu zaměstnanosti. Horizontální směrnice, kterou navrhla Evropská komise, by rozšířila komplexní ochranu proti diskriminaci na základě všech důvodů, podobně jako směrnice o rovnosti eh, ras, rasové rovnosti, abychom mohli odpovídajícím způsobem prosazovat základní práva v souladu s listinou. Agentura se sbírala komplexní důkazy, které ukazují, že potřebujeme větší ochranu. Uvedu vám příklady na základě tří důvodů sexuální orientace, postižení a věku. V roce 2009 agentura reagovala na konkrétní žádost Evropského parlamentu a předložila zprávu o situaci z hlediska diskriminace z důvodu sexuální orientace a pohlaví. Výsledky ukázaly, že řada takovýchto osob trpí diskriminací, šikanou a obtěžováním nejenom na pracovišti, ale v celé řadě sociálních situací, včetně škol, domovů důchodců, nebo když chce léčbu pro sebe nebo pro svého partnera. Studie z Dánska z roku 2009 dospěla k závěru, že 16 takovýchto osob uvažovalo o sebevraždě a 11 se o ní pokusilo což je dvakrát více než je průměr pro ostatní obyvatelstvo. Průzkum lesbiček a bisexuálních žen ze Spojeného království z roku 2008 ukázal, že téměř polovina respondentů eh, zatajuje svou sexuální orientaci před zdravotníky. Zpráva Stonewall z roku 2009 o homofobní šikaně v britských školách ukázala, že 90 učitelů na střední škole uvádí, že jejich žáci trpí šikanou, jsou obtěžováni nebo se jim nadává, protože jsou homosexuálové nebo jsou tak vnímáni. A polovina učitelů si je vědoma homofobní šikany ve škole a uvádí, že převážná většina incidentů se nikdy oficiálně neohlásí nebo neřeší. Ve Finsku v průzkumu z roku 2011 mezi sexuálními menšinami ve vzdělání 36% respondentů uvedlo, že ve škole byly někdy předmětem šikany vzhledem ke své sexuální orientaci. V této situaci se stává neviditelnost strategií pro přežití, protože jsou vnímána rizika s tím, že by lidé byli předmětem diskriminace. A to také přispívá k tomu, že stížností na diskriminaci na základě sexuální orientace nebo pohlaví je hodně málo v porovnání s eh, případy diskriminace z jiných důvodů, jako je třeba rasa nebo etnický původ. Počet členských států, které uznávají, že je nutná komplexní ochrana, znamená, že sexuální nebo takto legislativa už se zlepšila v 18 členských státech, už tato legislativa pokrývá sexuální orientace a ve 20 také sociální, mají také orgány, které se tím zabývají. Akademická síť pro, eh, odborníků na postižení a další orgány pozbírali hodně důkazů, které ukazují, že potřebujeme lepší právní ochranu proti diskriminaci na základě postižení v Evropské unii. Zpráva sítě ANET z roku 2011 o inkluzivním vzdělání pro mladé postižené osoby v Evropě dospěla k závěru, že postižení studenti mývají menší úspěšnost z hlediska středoškolského vzdělání v porovnání s ostatními. Ve Spojeném království pouze 15 studentů s postižením dosahuje eh, pěti nebo více úspěšných zkoušek na střední škole v porovnání s 80% mezi studenty bez postižení. V Rakousku studenti především s duševním postižením odcházejí ze školy anebo po osmé třídě chodí do speciální školy. Studenti s postižením také často odcházejí ze, středního, ze střední školy bez kvalifikace, která by jim umožnila postoupit dál ve vzdělání, pokud musí složit standardní vstupní zkoušku. To je případ v celé řadě členských států. Zpráva bulharského ombudsmana z roku 2010 upozorňovala na nedostatečnou přístupnost jak eh, fyzickou, tak hlediska administrativních procesů v nemocnicích, eh, v odděleních sociální podpory a v domovech pro osoby s postižením a ve veřejné dopravě. Bulharský nejvyšší soud potvrdil rozhodnutí komise ve věci ochrany proti diskriminaci v tom smyslu, že ministerstvo školství diskriminuje na základě postižení, protože nezajistí účinný a rovný přístup ke vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. A v nedávné době Rumunská národní rada pro boj s diskriminací zahájila právní řízení proti nočnímu klubu, který odmítl přístup ženě, protože byla na vozíčku a udělil nejvyšší eh, správní pokutu v historii. V roce 2011 několik členských států provedlo změnu v legislativě a byly zavedeny nové politické iniciativy k boji proti diskriminaci na základě postižení znač, ze značné míry je to také důsledek snahy plně implementovat směrnici o rovnosti v oblasti vzdělávání, ale také to příprava na ratifikaci úmluvy o právech osob s postižením. Španělsko například v srpnu 2011 přijalo novou legislativu, která e, přizpůsobuje vnitrostátní právo a politiky k požadavkům této úmluvy. Týká se to například dopravy, informační společnosti a občanské ochrany. Slovensko na konci roku 2010 také přijalo legislativu která zakazuje diskriminaci na základě postižení ze strany veřejných orgánů při uplatňování jejich pravomocí. Tato legislativa také zakazuje diskriminaci v přístupu ke zboží a službám, které jsou k dispozici pro veřejnost a stanoví povinnost poskytovat přiměřené ubytování a odstranit fyzické, informační a komunikační přepážky, překážky, které brání v přístupu ke zboží a službám. Švédské ministerstvo pro integraci a rovnost pohlaví vydalo memorandum, kterým se navrhuje změna zákona o diskriminaci do července 2012. Má se tak rozšířit zákaz diskriminace vůči osobám s postižením, která plyne z nedostatečné dostupnosti ve všech oblastech, kromě zaměstnanosti, jde například o přístup ke zboží, službám, zdravotní péči a sociálním službám. Dalším významným důvodem diskriminace je věk. A ten často souvisí s dalšími důvody, jako je třeba postižení, rasa, etnický původ, pohlaví, sociální orientace. Zvyšuje se tak zranitelnost vůči diskriminaci. V Evropské zprávě z roku 2011 Světová zdravotnická organizace poznamenává, že příslušná léčba je inkluzivní ve všech členských státech. Neméně 4 miliony osob trpí tímto problémem a nedávná zjištění Evropského sociálního průzkumu ukazují, že věk je nejrozšířenějším důvodem diskriminace v Evropské unii. Asi 65 respondentů ve Spojeném království a v průměru 44 v celé Evropské unii se domnívá, že diskriminace na základě věku je, seri- je závažný problém. Dámy a pánové, na závěr mi dovolte, abych ještě zdůraznil důležitý, ale často zanedbávaný eh, rozměr diskriminace, a totiž mnohonásobnou nebo průřezovou diskriminaci. Navzdory tomu, že se uznává, že je tady určitý sociální dopad a rozsah několikanásobné diskriminace, zákon tuto záležitost uznává pomalu, Poměrně malý počet případů diskriminace z několika důvodů je důkazem toho, že zákon skutečně zaostává a možnosti řešení této diskriminace jsou omezené v celé řadě členských států. Výzkum agentury z nedávné doby poskytuje další důkazy zranitelnosti, například žen z menšin, třeba romských žen nebo žen při přis, řad přistěhovalců přístupu ke zdravotnictví. A proto je důležité, abyste se v debatě o směrnici proti diskriminaci zabývali také potřebou účinné právní ochrany vůči mnohonásobné diskriminaci. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Skončil jste úplně přesně včas. Mnohokrát vám děkuji a nyní přejdeme na paní Izabel Šopa, která má 10 minut na to, aby nás seznámila s názorem Evropské sítě právních odborníků v oblasti nediskriminace. Prosím. Děkuji. Pane předsedo, byla jsem požádána, abych informovala o transpozici těchto dvou směrnic týkajících se diskriminace. Začala bych tím, že eh, vnesu trochu optimismu do celé diskuze. Měla bych vyprávět, jak probíhal vývoj. Uh, na začátku 90. let tady byla eh, iniciativa Student Line Group. Šlo o to, aby byla přijata evropská eh, legislativa o nediskriminaci, aby se stala součástí smluv. Byla to iniciativa občanské společnosti, kterou podporoval Evropský parlament, včetně komise. Parlament and together we had made the adoption of this Eh, Evropský parlament komise a my jsme mohli přijmout tuto směrnici. Začalo se o tom hovořit v 90. letech a nikdo nevěřil, že by se celá záležitost mohla prosadit. Jak řekl pan Čobanu Dorde a nezáleží e, to pouze na komisi. Musíme vyvíjet tlak na individuální vlády českých států. A je velice důležité, aby se občanská společnost a poslanci e, národních parlamentů obrátili na své vlády. V roku 2000 se projevil velký optimismus, politicky dobře načasovaný jak dobře víte, v roce 2000 byla přijatá směrnice o nediskriminaci. Ehm, všichni o tom velmi dobře víme. A pak se komise ehm, rozhodla vytvořit síť nezávislých eh, právních odborníků v oblasti nediskriminace. Šlo především o to, aby se mohla monitorovat oblast transpozice příslušných směrnic. Opírali jsme se a toto hodnocení pro komisi bylo relevantní, eh, protože mohla zjistit, jakým způsobem začít. Postup porušování smluv, eh, jde o ten nástroj, který má komise v rukou, jak se správně směrnice transponuje. Takže to bylo velice důležité a bylo zde, bylo zde více žádostí o kvalifikaci a takže jsme vytvořili komparativní analýzu opírající se o síť Byly zde tematické zprávy, každoročně tady byla komparativní analýza, která analyzovala tedy eh, úroveň transpozice týkající se diskriminace v členských státech jakým způsobem členské státy postupují, řešili to různým způsobem. Jsou to zákony o nediskriminaci, které někdy doslova transponovaly směrnici, někdy byly přijaty zákony, které pokrývaly více důvodů než samotná směrnice, pak byla přijata mm, kombinace zákonů týkajících se více důvodů a pak eh, šlo o nediskriminaci a o zákony, kde byly ještě jiné důvody, pak tady bylo více možností, jako přijatí přijetí eh, pracovně právních a trestně právních zákonů. Čili to je tedy ten termín, už se pohybujeme. Byla přijata specifická legislativa v oblasti pracovně právní to vše bylo nesmírně důležité, čili v zásadě členské státy postupovaly na základě občanského zákonníku a pracovního zákonníku. zákonníku práce tedy je tady více možností a v některých státech je situace velmi složitá. Pak jsou také členské státy, které se rozhodly, že přijmou jeden zákon, kde budou veškerá ustanovení týkající se nediskriminace, což je velice důležité z hlediska definic v rámci legislativy. Byl zde určitý vývoj, deset let uplynulo od prvních kroků a jsou zde členské státy, které mají větší tradici v oblasti, jako Holandsko, Spojené království. Tam již existovala legislativa, která se opírala více důvodů. Ve Spojeném království eh, byla přijata směrnice týkající se jednoho důvodu a Holandsko také na tom pracuje, aby se ty důvody omezily pouze na jeden jediný. A teď se musíme podívat na ty vody, které jsou pokryté ve směrnici. Směrnice nedefinuje žádné důvody a členské státy se rozhodly ty důvody také nedefinovat. Většina členských států se rozhodla, že se neomezí pouze na určitý počet důvodů a někdy je tam těch důvodů více, je jich až 20. A je důležité, aby většina členských států se rozhodla, že rozšíří ochranu nejenom v pracovně právní oblasti, ale i v dalších oblastech. To znamená, že ve většině členských států byla přijata legislativa chrání proti diskriminaci na základě věku, náboženského vyznání a tak dále mimo tedy oblast pracovně právní. Čili bylo více důvodů, nyní se jejich počet omezil, důležité je, abychom na tom pracovali. Teď se podíváme na ty důvody, je velice důležité se uvědomit rozsah působnosti. Máme tu směrnice, které sahají mimo oblast eh, eh, zaměstnanosti a které vyžadují, aby se vytvořily takové orgány, které se zabývají rovností. Tady vidíme tedy důvody, nechci hovořit o rase, ale zůstává tu jediná věc a to je hranice mezi rasou, etnickým původem a náboženstvím. Ta je velice problematická, je to složité provádět rozlišování a to se často ukazuje i v praxi antisemitismus v některých státech je pokryt otázkou rasy a pak je tady legislativa, která se týká rasové diskriminace. Tam to není pokryté náboženským vyznáním, zpravodaj ji to řekli. Pak jsou také, je důležité vědět, eh, v kterém státě není respektováno právo eh, týkající se náboženského přesvědčení a ta kontroverznost se většinou týká implementace ustanovení směrnice o zaměstnanosti. Tady jde o specifické požadavky týkající se povolání v souvislosti s náboženským přesvědčením. Eh, je důležité zjistit, je to akceptovatelné pro podniky a pro zaměstnavatele obecně, což je velice složité pro některé lidi jde i o sexuální orientaci. Někdy existují taková náboženství, kde je neakceptovatelné, aby zaměstnavatel přijal homosexuála do zaměstnání, takže si musíme uvědomit, nakolik je to kontroverzní a navenek musíte prokázat, jaké máte náboženské vyznání. Tak to není vždy pokryto. A my jsme si e, vyslechli různé věci. Evropská unie schválila to, um, Většina členských států e, Existuje tady judikatura e, u soudního dvoru a když je vše hotovo, tak někdy definice zabývá více legislativy o sociálním zabezpečení, než aby se inspirovala legislativou proti diskriminaci. Je tady specifický boj týkající se postižení. A to je povinnost rozumných zařízení pro eh, postižené. Eh, a příklady příklad pocházejí především ze soukromého sektoru, jsou to rozumná zařízení, to bylo rozšířeno a nikoli zákonem. Bylo to ještě rozšířeno na další eh, důvody, jako třeba náboženství, rozumná zařízení, jako nepracovat eh, v některé dny, pro, které, které jsou důležité pro určitá náboženství, když probíhá třeba ramadán. A dále eh, sexuální zaměření, eh, zavedení právní ochrany proti této diskriminaci ze sexuálních eh, důvodů bylo pro některé členské státy velice důležité a závažné, protože tady probíhala polemika, některé státy to definovaly a většina problémů vycházejí z toho, že jde o zaměstnanost a organizaci určitých etických pravidel. Otázka sociálních práv pro homosexuální dvojice, věk, to je další motiv eh, pro diskriminaci, to také klade určité problémy. Některé členské státy neměly obecnou legislativu týkající se ochrany eh, proti diskriminaci z důvodu věku. Eh, když jde o zaměstnanost, tady se pokrývá více oblastí a víme, že nevíme, jaká forma diskriminace bude považována, že je pokrytá tedy legislativou ve většině členských států. Pokud jde o devět eh, eh, rozhodnutí soudu z deseti se týkají více diskriminace, diskriminace. Eh, většinou se pokrývá jenom jeden důvod a teď se vlastně, teď jsme velice rádi tomu, že se teď může hovořit o více četné diskriminaci. Diskriminaci, která je spojena nebo je považována za takovou, Jde tady o to, abychom pokryli eh, více četnou diskriminaci. Jenom několik zemí to zakázalo eh, ve svých legislativách, takže tady vynechám detaily osobního dopadu nebo hmotného dopadu, protože o tom jsme už hovořili. Jde o to, abychom zjistili, jaké jsou mezery, pokud je o transpozice v oblasti zaměstnanosti jde především osoby samostatně vydělečné činné. Tady je mnoho eh, porušení zákona. Eh, komise chce upřesnění týkající se osobeč a ne, eh, mnoho ustanovení nalezneme ve specifických legislativách týkající se sociální ochrany a to právě se neodražuje v té směrnici, neodráží v té směrnici o nediskriminaci. Pokud jde o ochranu dětí, eh, jde především o děti, které mají jistý etnický původ, aby byly zabráni, aby tady byla ochrana před segregací, pak je tady přístup ke službám a je tu zákaz diskriminace oblasti služeb, které jsou přístupné veřejnosti. Jde o ty služby, které jsou veřejně přístupné, nebo zda by to mělo probíhat na soukromé úrovni. Pak zde vidíme, jak se to řeší v některých členských státech, různé koncepty, například Některé členské státy eh, definují více prvků. Ve většině členských států je pokryto více motivů, více důvodů. Pokud jde o výjime, výjimky, je jich mnoho. Zmíním se o dvou z nich. Pozitivní kroky je velice těžké definovat, co se děje na národní úrovni, ale máme tady odborníky, kteří se v tom vyznají. Ne všechny členské státy mají provádějí takovéto pozitivní kroky, takováto pozitivní opatření. Týká se to především postižení etnického původu a rasy. A nejvíce se to využívá v pracovně právní oblasti a také v oblasti vzdělávání. Druhý moment, to jsou různé dávky, rodinné dávky, jde o to, že existují státy, které si vyřešily otázku registrovaného partnerství. Víme, že tady jsou rozhodnutí Evropského soudního dvoru a, krom, a mimo to jsou ještě členské státy, které zcela jednoduše omezují vyplácení takovýchto dávek. E, omezují je pouze na oddané e, dvojice. Takže e, tady by měl být stejný přístup k té spravedlnosti, je to zcela zásadní, je tady legislativa a není možné, aby to, to nepomůže vůbec nikomu, když se vynechají určité oblasti. Ráda bych ještě řekla, pokud jde o administrativní postupy a o judikaturu v různých členských státech, jsou různé postupy, eh, zmírňování mediace a tak dále. Je tady důležitá věc, je právní postavení, právná situace a zdrožování. Jsou tady různé typy pomoci, která se poskytuje obětem. Diskriminace jsou tady různé způsoby, jak to členské státy řeší. Často ta sekundární legislativa národní úrovně brání určitým organizacím, aby konali Takže mohla bych tady předložit dlouhé seznamy, ale e, někdy to e, nebývá zcela přehledné důkazní břemeno. Eh, členské, některé členské státy to ještě nemají v souladu se směrnicí. Otázka toho, kdo je obět a kdo není obět, jsou tady různé principy eh, velké rozdíly mezi členskými státy. Někdy ta ochrana je poskytována pouze v pracovní právní oblasti a nikoliv jinde. A potom samozřejmě sankce a náprava. Je nutné mít přiměřená opatření, přiměřené tresty, přiměřené kompenzace a samozřejmě je tady velice rozdílná situace. Musíme si uvědomit, že tady jsou různé způsoby kompenzací, které některé členské této mají vyřešené, jiné jiným způsobem. A není tady eh, konzistentní judikatura v této oblasti, takže je velice těžké spravedlivě rozhodnout a někdy je velice e, složité otevřít řízení, je to, jsou tady krátké lhuty a často je tady dostatečná podpora obětem, kompenzace jsou velice složité. A nyní orgány, které se zabývají e, rovností. A to, co tady vidím, a to důležité z hlediska horizontální eh, směrnice, bylo rozhodnuto, že eh, příslušnost těchto orgánů je stanovena. Jsou zde orgány, které tu aplikují různé důvody a to je uvedeno právě v tom rámci. Důvody jsou různé. Pokud je o tyto orgány, je tady více důvodů, kterými se musí za, zabývat a je nutno zjistit jejich nezávislost, musí fungovat tak, aby byla zajištěna efektivita. A to se v jednotlivých členských státech řeší různým způsobem. Je důležité šířit informaci, podporovat dialog, monitorovat legislativu a často tyto úlo- tuto úlohu vykonávají tyto orgány, aniž by měly k tomu příslušné prostředky či zdroje. Takže na závěr bych mohla říci, že mnohé členské státy se rozhodly, že tuto otázku ochrany chtějí řešit i mimo pracovní právní oblast a netýká se to, to, to je uvedeno v AKY. A pokud jde o další oblasti, jsou zde určité mezery, nedostatky, nechci je jmenovat. Najdete to v mé prezentaci, kde jsem uvedla určité věci a tak je důležité, aby to v českých státech bylo, eh, protože to různě řečeno, tak je ta úroveň ochrany různá. A v roce, kdy jsme započali s touto prací, jsme se zabývali překážkami eh, ve, volnosti, ve volném pohybu. Děkuji. Dobře, mnohokrát děkuji, já vám děkuji. To bylo skutečně důkladné vysvětlení a velice dobrá prezentace o situaci z pohledu Evropské sítě právních odborníků. A nyní uslyšíme pana Piera Bosana, ředitele sociální platformy. Máte slovo na dalších 10 minut. Já vám děkuji. Dobrý den, jmenuji se Pierre jak, jsem říkal, jak jste říkal, jsem ředitelem sociální platformy, která je největší evropskou sociální sítí eh, nevládní organizací v Bruselu a poslední čtyři roky bojujeme za přijetí této směrnice, která je zablokovaná. A dnes bych chtěl říct, že tato situace není stejná jako ostatní. Zatímco čekáme, než se tyto věci implementují, chtěli bychom pochopit, jak to vypadá v radě. Co se děje v radě? Opak, budu opakovat stejná slova v průběhu celé prezentace, a totiž soudržnost. Především eh, potřebujeme soudržnost, potřebujeme eh, soulad eh, s tím, co je, jak to vypadá ve skutečnosti. Lidé každý den bojí proti diskriminaci. Každý šestý Evropan trpí diskriminací. Dnes máme tady v tomto sále asi 200 osob, takže vezmeme si každého šestého, vezmeme si tuto část sálu. Tam jsou většinou zástupci členských států. A řeknu vám, proč byste tady v tomto sále s námi neměli být? První důvod je ten, že jsem se jistý, že kdybyste trpěli diskriminací v minulosti, nešli byste na tu pěknou vysokou školu, na kterou jste chodili, abyste dostali tu práci, kterou dnes máte. Za druhé, možná, že byste potřebovali půjčku v bance. Většina bank vám v Bruselu nebo mimo Brusel odmítne půjčku, odmítne úvěr. A vy byste potřebovali prostě odejít a schánět úvěr, protože to by byla priorita. Další důvod, váš iPhone nebo BlackBerry by vám možná zvonili, protože dítě ve vaší škole trpí šikanou, protože eh, bylo zjištěno, že má jinou sociální orientaci. To je třetí důvod. A další důvod, možná, že u vás nebydlí bydlet u kamarádů, protože pokaždé, když si chcete pronajmout byt, někdo vám řekne, je mi líto, ale ten byt už je pronajatý. Takže dnes byste tu s námi nebyli, vzhledem s těm všem důvodům, eh, kvůli kterým trpí všichni lidé v Evropě. A další důvod, já myslím, že už nás nebaví, že tak dlouho čekáme na to, abychom tento dokument měli. Lidé potřebují určitý prostředek k nápravě. Účelem legislativy není vyřešit situaci. Rovnost nezměníme přes noc, a lidé potřebují nějaký právní rámec, aby mohli říct, že toto není přijatelné. To je smysl legislativy. Vy mě diskriminujete a já to chci řešit. Všichni víme, co znamenají sociální nevládní organizace. Máme své hodnoty, věříme v rovnost, věříme, že každý, kdo je jiný, má stejná práva jako my ostatní. To prosazujeme. Ale já se chci na věc podívat z pohledu rady, protože my potřebujeme politickou vůli a proto to musíme pochopit. Za prvé, politickou vůli čí? Sociální nevládní organizace podporují tuto směrnici. Komise také a parlament také. Odbory také. Když děláme průzkumy mezi evropskými občany, ti jsou také pro, takže chceme pochopit, kdo je proti. A dnes dopoledne je zřejmé, že některé státy jsou proti. Další, třetí věc se, se týká souladu s politickými cíly Rady. V roce 2000 když byla přijata směrnice o rasové rovnosti, nám bylo řečeno, že je to vzhledem k situaci v Rakousku. Dobře, ale myslím, že některé z priorit se týkaly také zaměstnanosti a Lisabonské strategie. Potřebujeme, aby lidé pracovali dobře. Chceme rovnost a za účelem rovnosti možná potřebujeme rovnost pro zaměstnanost. Nicméně musí si to všechno odpovídat. Pokud si myslíte, že lidé dostanou práci jenom proto, že nemáme diskriminaci v oblasti zaměstnanosti, tak mi vysvětlete, jak malé dítě, postižené dítě, které nechodilo do školy, protože nemohlo chodit do běžné školy, nemůže nastoupit do autobusu, aby odjel do práce. Vysvětlete mi, jak takový člověk dostane práci. Takže potřebujeme důslednost, potřebujeme soudržnost, potřebujeme legislativu, která dá lidem přístup ke službám, které potřebují, aby se mohli nechat zaměstnat. Pátá věc. Potřebujeme souhlas se současnou strategií v Radě, ve které jde o růst a zaměstnanost. Já ne, nezbytně s tímto cílem souhlasím, nicméně mohu o tom s vámi začít diskutovat. A nevládní organizace jsou připravené diskutovat. Vy chcete, aby se lidé dostali z chudoby. Chcete, aby lidé byli zaměstnaní. Pokud bude za rovnost hlavní prioritou, možná tento cíl naplníte. Mohu vám uvést jeden příklad, jeden konkrétní příklad. Protože na to se nás rada pořád ptá. Jde o cíle, o hodnoty a tak dále. Vyšší vzdělávání ve Francii, v zemi, kterou já znám. Když si vezmete děti z předměstí, dáte je do vyššího vzdělávání přes nějaké konkrétní programy, co se stane? Za prvé, už nebudou bydlet na tom předměstí, kde je velká chudoba. Dostanou se do vyššího vzdělávání, dostane si vzdělání, které předtím neměli a toto vyšší vzděláním otevře přístup k pracovním místům a budou mít zaměstnání. Takže když bude rovnost na prvním místě, odpovíte si na otázku, na kterou jste chtěli odpovědět od začátku. A tady tomu právě nerozumíme. Tady bychom rádi v radě viděli nějakou důslednost. A toto je hodně těžké pochopit. Soulad s předchozí legislativou. Když nám rada říká, že v této směrnici jsou otázky pravomocí, subsidiarity, prosím vás, vysvětlete nám, jak je možné, že v roce 2000 jste přijali směrnici o rasách, ale přitom Lisabonská smlouva vylepšuje pravomoci Evropské unie a najednou jakoby nemáme pravomoci pro tuto novou směrnici. Vysvětlete mi, jak říkal pan uh, Romeva Irueda, jak to vlastně je. Vysvětlete mi to. Otázka nákladů. A o tom ještě něco uslyšíme, ale já se chci na něco zeptat. Někdy je nutné posoudit a vyhodnotit, jaké náklady se pojí s tím, když nebudeme investovat do vzdělávání a rodnosti. Ten příklad, který jsem uváděl, příklad vyššího vzdělávání ve Francii, ukazuje, že když investujete třeba tisíc eur na šáka, na studenta, kolik ušetříte protože pak tyto děti nebudou dostávat dávky v nezaměstnanosti a nebude se jim muset pomáhat v těch obtížných oblastech. Na to by nám také ráda možná mohla odpovědět. A poslední dvě věci, pokud jde o soudržnost nebo důslednost, souhlad s demokratickým procesem. Některé organizace a všechny nevládní organizace říkají to tež. Nedělejte nic bez nás. My pracujeme s komisí, my pracujeme s radou, pardon, s parlamentem pracujeme s odbory, máme společné prohlášení na účelem přijetí této směrnice, tak proč je tak těžké vést diskuzi se zástupci rady a říct, o co vám jde, v čem máte problém, abychom vám pomohli i z odborného hlediska. My nechceme vyjednávat, my jenom chceme vědět, jaké máte problémy, abychom je začali řešit. A to je opravdu těžké. A já myslím, že bychom chtěli transparentnost. Chtěli bychom vědět, v čem je problém. A zcela na závěr, a to je pro nás opravdu těžké a někdy nás to unavuje, občanská společnost má jasno v tom, že směrnice proti diskriminace nepřinese rovnost. Pro nás je to minimální standard. Je to nezbytný předpoklad, abychom měli v naší společnosti určitá pravidla pro to, co je přijatelné a co přijatelné není proč to vypadá tak, že toto je maximum. Maximum, co může rada udělat. My tu směrnici potřebujeme. Ta směrnice Evropu nezmění přes noc. Začněte, prosím vás, vyjednávat o politické voli a řekněte nám, proč jste proti. Děkuji. Děkuji vám, děkuji, pane Bosone. A nyní máme prostor pro diskuzi, pro otázky a odpovědi. A jako první dostanou možnost členové. Máte nějaké otázky? Hlaste se, prosím. Ano, paní Luňáček. Já myslím, že tady zazněly určité věci, které se týkají stanoviska Rady a komise. Možná, že by také mohly přispět nebo reagovat. Ale nejprve naše členové a zpravodaj. Paní Lunáček, vy jako první, prosím. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také všem za tuto velice intenzivní a dobrou prezentaci. Já myslím, že celkem jasno, proč bychom my, a já říkám my, už neměli čekat, protože tu směrnici už máme na stole hodně dlouho. A především bych navázala na poslední věc, o které mluvil pan Buson, o těch nákladech. Mně se líbí ten přístup, kdy mluvíme o tom, kolik by nás to stálo, kdybychom to nezavedli. O tom nikdo neuvažuje. Já jsem, omlouvám, nebyla jsem tady na první část, takže nevím, jestli jsem mluvil o tom, které země to nechtějí já vím o Německu. Já jsem měla s panem Westervelem v Kolíně asi před dvěma lety zajímavé setkání. On se setkal s účastníky, já jsem byla jedním z účastníků, já jsem se ho ptala, proč Německo, jak jsem slyšela. Myslím, že to byla záležitost koaliční dohody z té doby. Proč to nezavede? A využila jsem té příležitosti, abych se ho zeptala, proč? Protože je také otevřeně gay. A on mi říkal, nepleťte do toho politiku. To je jen takový malý vtip. Ale pokud tomu rozumím, v Německu, co jsem slyšela, jde o náklady na implementaci, ne v důsledku sexuální orientace, ale pokud je o přístup pro lidi na vozíčku a tak dále. Ano, s tím se určité náklady pojí. Vy jste zmínil příklad vyššího vzdělávání. Provedl nějakou, někdo nějakou studii nákladů v případě, že se to nebude zavádět? Já myslím, že to by nám pomohlo v uvozovkách, pomohlo by to některým členským státům, které si stěžují, že to stojí hodně peněz. Kolik tedy stojí, nebo kolik by stálo to, že bychom to nezavedli? Mluvíme o těch sebevraždách, mluvíme o dalších případech, o ztraceném času, o nedostatečném přístupu, pokud vás někdo diskriminuje. Děkuji. Paní Gonc? Mnohokrát děkuji. Já naprosto souhlasím s těmi z vás, kdo říkáte, že tuto horizontální směrnici potřebujeme. A také bylo velice zajímavé poslechnout si shrnutí transpozice v jednotlivých zemích. V Evropě nejde jenom o nedostatečnou implementaci. Občas mám pocit, že v celé řadě zemí děláme krok zpět, pokud jde o implementaci. i v oblasti zaměstnanosti. Také je velice zajímavé slyšet, co říkal pan Dimitra Kopulos, a totiž ti, kteří trpí diskriminací, se neobracejí na příslušné orgány i v těch zemích, kde se ty věci řeší. A já myslím, že to úzce souvisí se sociálním podnebím, se sociální situací a s politickými aktéry. kteří neukazují, že podporují tuto směrnici proti diskriminaci. Vy jste říkali, že je také důležité, jak vidět politickou situaci v tomto směru v Evropě. a co by se dalo udělat ke zlepšení této situace. Děkuji, nyní si poslechneme našeho zpravodaje, pokud už se nehlásí někdo další. Pan Romeva, prosím. Ano. Já mám dvě otázky. Jednoznačně jsme slyšeli, že jsou tady důkazy. Slyšeli jsme o některých z nich, těch důkazů je spousta. Slyšeli jsme takové shrnutí toho, že je to opravdu jednoznačné, ukázala nám tu špičku ledovce a ukazuje to také, že by se mohlo stát, že to bude ještě horší než teď. Takže ty důkazy tady máme. Také jsme slyšeli, jaké jsou možnosti a nakolik je to v souladu s vnitrostátním právem. Já myslím, že tady jde hlavně o to, že z právního hlediska pokud jsme proti tomu, aby to byla celoevropská norma, je to v rozporu s tím, že některé členské státy už to teď ve vnitrostátním právu mají. Takže otázka zní, proč některé státy nechtějí, aby se to trošku rozšířilo. A já bych rád věděl, proč toto má být v rozporu se smlouvami. S rozsudky Evropského soudního dvora. S umluvou o osobách s postižením. Tady je určitý prostor pro to, abychom se zamysleli nad tím, že nepřijetí této normy by mohlo být v rozporu s vnitrostátním právem. A pak ještě ta věc, o které mluvila Ulrike. Já myslím, že o to právě jde. Musím říct, že z politického hlediska se mi úplně nelíbí, že bychom využívali argument nákladu, když to souvisí se základními právy. Podle mě je to celkem jasné základní práva by se měla zavádět bez ohledu na náklady. Nicméně, když si poslechneme tento argument, otázka zní, jak vypadají všechny náklady, celkové náklady. A tady naprosto souhlasím s kolegyní Lňáček. A proto jsem se také ptal, jestli by výbor Libe nemohl mít studii k této věci. Protože my jsme tak trošku otrávení, když dovolíte. Už nás nebaví tady ty argumenty. Ano, chceme znát náklady, ale v tom případě dejme na stůl všechny typy nákladů a v zásadě i náklady na to, že se tato norma neimplementuje. Potom si můžeme udělat celkový obrázek o tom, o čem mluvíme. Takže já myslím, že to opravdu potřebujeme. Takže jistě ano, náklady. Potřebujeme znát náklady. Musíme vidět, jak správně k této věci přistoupit. Dobře, tak teď možná komise a rada by ráda zareagovala na tyto otázky nebo připomínky které zde zazněly? Pokud ne, a pokud se týká tedy status, statu quo, zablokování této iniciativy a chování některých členských států, některých institucí v tomto ohledu, pan Bossan Ano, já tedy se stručně vyjádřím k těm nákladům, o kterých se zmínila paní Luneček. Jsou zde v podstatě dvě věci. Rád bych se vrátil k otázce dialogu, k otázce interakce mezi radou a nevládními organizacemi. V otázce postižených. Mám zde kolegyni a hovořili jsme spolu a vidíme, do jaké míry se některé diskuse, které se vedou, jsou vzdáleny o situace o které hovoří občanské společnosti. V koloárech se říká, že některé členské státy se domnívají, že by se měly například přepracovat v eh, územní samozprávy, aby byly přístupné pro postižené, ale o to jde, pokud jde o rozpočet, náklady a tak dále, takže to pochopení není zcela správně. My netvrdíme, že občanská společnost by měla být zastoupena za jednacím stolem v radě, to ne, ale můžeme poskytnout vstupy, eh, poradenství, můžeme se účastnit různých slyšení tohoto typu jako dnešní a tam můžeme říct, jak my si představujeme implementaci. Děkuji. Paní Chopin. Děkuji. Já bych se chtěla vrátit ke, dvou věc, ke dvěma věcem. Za prvé to, co, o čem se zmínil zpravodaj, to znamená, zda je to v rozporu s jinými normami. Já souhlasím s tím, že bychom se tím měli zabývat, měla by se vypracovat studie, ale pokud jde o evropský dohodu o postižení nebo tak to je v rozporu. Když se vrátíme do 90. let, když jsme bojovali za legislativu proti rasové diskriminaci, když jsme to předložili členským státům a říkali, že důkazní břemeno by se mělo přesunout, tak všichni říkali, to nelze, není to možné a zapomněli, že v 97. roce již byla přijata směrnice, která vlastně zcela tento princip už uplatňovala v oblasti rasové. Takže to, co platilo v případě rovnosti v jiné oblasti nemá platit pro rasovou rovnost. A teď se zase říká, že to, co platí v jiných oblastech, neplatí pro věk, sexuální náb- orientaci, náboženské vyznání a tak dále. Takže to musíme mít stále na zřeteli a musíme připomínat členským státům, že když ratifikují nějakou smlouvu, že je to spojeno s určitými důsledky. A potom jste hovořili o skutečnosti, že implementace pokulhává, že legislativa je někdy krokem zpět, já nemám tento pocit. Mám pocit, že implementace je komplikovanější. Ano, je dobré mít dobrou legislativu, ale když ty oběti nemají k ní přístup, nemohou využívat tuto legislativu, tak k čemu nám tato legislativa slouží? podle mého názoru je složité provést tuto legislativu, protože sama o sobě je komplikovaná, ale potom také náklady, nejsou tam žádné investice. Neinvestuje se do toho, aby právníci, soudci chápali, jaké principy nediskriminace platí jak a jak přistupovat k případům diskriminace. A v některých zemích je tomu tak, že diskriminace vůbec není součástí osnov v právním vzdělávání. Takže to je jen jedna strana toho problému, který je potřeba takto komplexně vnímat a chápat. Takže investice jsou zapotřebí, jsou, je zapotřebí provádět i doprovodná opatření. Pouze zákon nestačí, musí být také doprovodná opatření. Zákon jako takový nevyřeší všechno. Musí být další akce, další opatření, která se budou přijímat legislativa samotná není dostatečná. Děkuji. Hm. Pan Dimitra Kupulos má ještě nějakou připomínku? Děkuji. Já bych chtěl pouze zdůraznit jednu věc, a to, že se nedomnívám, že by argument nákladu měl zaznívat v souvislosti s otázkami diskuse o základních právech. Ale když tedy tento argument zde již vznášíme, tak je potřeba to činit náležitě. Například v 80. a 90. letech byly zpracované určité výpočty, pokud jde o institucionalizaci osob s mentálním postižením, tedy osob s nějakými psychickými, intelektuálními handicapy a vidíme, že tyto náklady jsou skutečně velmi vysoké, takže to už je podložené. Jsou určité kvantifikovatelné ukazatele, určité náklady spole, spojené tedy s nediskriminací. Ale potom jsou zde věci, které ne, není možné vyčíslit ale je potřebne, potřeba o nich diskutovat. Například o co přicházíme, když osoby s různými postiženími nebo s jinou sexuální orientací, které jsou diskriminované, o co přicházíme, když tyto osoby například nemohou vykonávat nějakou činnost. Například, kdyby něk- některé osoby mohly pracovat, jak by to změnilo naši společnost. Či to je otázka, kterou si musíme pan Malinov. Já bych se chtěl zeptat pana Dimitra Kopulose. Vy jste se zmínil o otázce metodiky. Říkáte, že nejběžnější diskriminace je diskriminace v oblasti věku, na základě věku. Já vám věřím, ale není tro, trošku zavádějící, protože všichni stárneme. A samozřejmě, že už z definice samoz, samozřejmě staří lidé jsou terčem nebo předmětem určité diskriminace. Například u nás máme pocit, že diskriminace se týká spíše jiných osob, ale když se dělají nějaké průzkumy, tak čísla vždy vykazují určitou diskriminaci na základě věku. Já se tedy domnívám, že to je určitým způsobem nescela přesné nebo zavádějící učinit z toho prioritu. A potom otázka toho, zda se vyvíjejí nějaké vzorce, zda můžete poukázat nebo předložit nějaké vzorce, pokud se týká diskriminace a důvodů v, ve východních zemích bývalého komunistického bloku, zda jsou tedy nějaké rozdíly na ose sever jich, východ-západ, protože to by také mohlo sehrávat svou úlohu v oblasti legislativy legislativy na poli nediskriminace. A potom další věc, když hovoříme o směrnicích, legislativních aktech některé země již mají své zákony, které jsou mnohem přísnější a to je možná také jeden z důvodů, proč jsou některé státy proti takovéto legislativě, a protože jejich legislativa je přísnější a museli by vlastně snížit laťku. Takže moje otázka, které členské státy mají legislativu, která jde již nad rámec tohoto legislativního aktu, o kterém zde hovoříme. Děkuji, předseda. Ještě někdo další z panelistů například se chce vyjádřit k tomu, co řekl pan Malinov, paní Chopin. Ano, to snižování určité laťky nastavené, toho se nemusíte bát, země, které mají vyšší míru ochrany, si ji mohou ponechat. Takže to není správný argument. Pokud tedy nějaké země používají takovýto argument v tom, v důvodech, proč jsou proti implementaci směrnice o nediskriminaci. Tento argument skutečně nemůže obstát. Děkuji. Dobře, děkuji. Máte, máte nějaké další připomínky k této věci? Pokud tomu tak není, tak můžeme přistoupit ke třetí prezentaci. Ano, sam, samozřejmě. Já jsem se ptal, zda se chcete ještě vyjádřit k tomu, takže dávám slovo panu Dimitru Kupolosovi. Děkuji. Já bych chtěl reagovat na to, co řekl poslední řečník pokud jde o věk. Když se hovoří o věku, tak nemáme na mysli pouze staré lidi, máme na mysli i děti a mládež. To je první věc. Druhá věc. Věk je taková průřezová otázka, když se například podíváme na etnické menšiny, tak děti, mládež a starší lidé jsou možná vystaveni diskriminaci více než zbytek populace. Pokud jde o údaje, Máme tam dvě takové skupiny. Eurobarometr se obrací na všeobecnou celkovou populaci. Jaké jsou vaše názory, jak vy vnímáte diskriminaci, v kterých oblastech je nejdůležitější. A potom jsou průzkumy, které děláme my. My se obracíme na konkrétní skupiny populace a ptáme se, jaké jsou jejich zkušenosti s diskriminací. Takže to jsou dvě různé formy průzkumu údajů. Takže Eurobarometr, to je celková populace, jak to lidé vnímají, kdo je nejvíc vystaven diskriminaci a my v, našim, v našich průzkumech se zaměřujeme na konkrétní skupiny a skutečně vychází z toho, že věk je důležitý faktor který je ale takový průřezový. Spojuje se často i s jinými důvody diskriminace. Děkuji. Děkuji, dobře. Takže bychom měli postoupit dál. Přistoupíme k třetímu panelu třetí části. Je to v podstatě druhá část a týká se to překonání překážek pro dosažení skutečné rovnosti v EU. Jaké kroky je třeba podniknout, abychom přijali komplexní směrnice proti diskriminaci, která byla v předchozím bloku formulována budeme mluvit o překážkách, včetně nákladů. A rádi bychom proto pozvali, aby se za předsednický stůl posadil pan Tobias Müllensiefen, z ředitelství pro rovnost Evropské komisi. Pan Tobias Müllensiefen, ano, vítám vás. Potom pan Josef De Bitte, předseda Equinetu, Evropské sítě subjektů zabývajících se rovností. Ano, prosím. A také zástupce nevládních organizací zabývajících se různými důvody diskriminace. Věk, Evropská platforma Age, paní Anne-Sophie Parent. Prosím. Posaďte se. Zdravotní postižení, Evropské fórum zdravotně postižených, paní seniora Carlota Bezoci, sexuální orientace organizace ILGA Evropa, pan Greg Čarnecky. Prosím. A náboženské vyznání a víra. E a ENAR. Pan Michal Privot. Prosím. Takže máme tady několik panelistů. zástupce nevládních organizací. Máme pro vás zhruba 30 minut. Ano, prosím. A začneme panem Tobiasem Mülenzífenem, ředitelství Evropské komise pro rovnost. Prosím, máte slovo na 10 minut. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, a děkuji za pozvání. Už jste dnes slyšeli prezentaci mého ředitele k politickému kontextu. Já se v příštích deseti minutách pokusím shrnout, o jakých dalších sporných otázkách se jedná v pracovních skupinách Rady. Slyšeli jsme výzvy k transparentnosti, já se pokusím trošku vysvětlit, o čem jsme v těch posledních třech a půl letech mluvili v pracovní skupině Rady. Nebudu mluvit o těch politických záležitostech, spíš o těch technických otázkách, které byly součástí diskuzí. Určitě znáte základní strukturu návrhu. Máme tady čtyři důvody pro ochranu, už to bylo řečeno, náboženství, víra, postižení, věk a sexuální orientace. To odpovídá i směrnici o zaměstnanosti a mohu vás ujistit o tom, že to zatím nebylo rozporováno pracovní skupině, takže budeme na tom dál pracovat, budeme dál pracovat na návrhu, který pokrývá všechny čtyři důvody pro ochranu. Z hlediska obsahu jsou tady dvě části ve směrnici. Za prvé to, čemu říkám nediskriminační část, to se velice podobá směrnici o rasové rovnosti. A pak je tady druhá část, a totiž část o právech pro osoby s postižením. Tam mluvíme o přístupnosti a o přiměřeném ubytování. To je ta druhá část. Já projdu jednotlivé otázky, o kterých jsme zatím mluvili. První a možná nejdůležitější věc je pole působnosti směrnice jako takové, protože, jak víte, pokrývá to tři oblasti. Přístup ke zboží a službám, to znamená všechno, co si v každodenním životě kupujete, a patří tam také otázka bydlení a finančních služeb. Druhá otázka je sociální ochrana a tam patří i zdravotní péče, kromě sociálního zabezpečení. A třetí věc je vzdělávání. A tady si některé členské státy myslí, že u sociální ochrany a vzdělávání platí výlučná vnitrostátní pravomoc a tyto dvě oblasti by měly být proto vyloučeny. A směrnice by se měla zaměřit na přístup ke zboží a službám. Navrhovala se různá řešení, konkrétně vyjasnit, že to schéma a organizace a financování sociální ochrany a vzdělávání je výlučnou pravomocí členských států, ale pokud se mluví o přístupu k výhodám nebo konkrétním službám, to by nemělo být eh, předmětem diskriminace a směrnice by to pokrývat měla. Nicméně můžeme to řešit různým způsobem, dá se to vyřešit různým způsobem. A další otázka ve vztahu k působnosti jsou otázky, které je třeba pokrýt. Možná si vzpomínáte, že v návrhu komise jsme uváděli, že směrnice by se měla vztahovat pouze na jednotlivce, pokud se věnují nějaké profesní nebo komerční činnosti, ale ukázalo se, že toto kritérium není úplně relevantní a důležitější je nezasahovat do rodinného a soukromého života a to odpovídá také tomu, co máme ve směrnici o rovnosti pohlaví. Takže ty dva případy, přístup ke službám a ke zboží, kde směrnice nebudou platit, je případ, kdy zboží nebo služby nejsou veřejně dostupné, například pokud máte pocit, že, nebo pokud půjčujete své soukromé auto přátelům a podobně, to se nepokrývá, pokud tedy nejdete na trh. Na druhou stranu, pokud dáte do novin inzerát nebo pokud je to na internetu, pak ty služby nebo zboží jsou veřejné, jsou veřejně příslušné a měly by tam spadat. A další věc, která tam nespadá, je případ, kdy k té transakci dochází v kontextu soukromého nebo rodinného života. Například pokud někomu pronajímáte pokoj v bytě, nebo pokud máte třeba studenta, který u vás doma po nějakou dobu bydlí. To je součástí rodinného a soukromého života a nepodléhá to směrnici. A druhá velká věc, o které se mluvilo, je otázka diskriminace na základě věku. Jak víte, máme celou řadu věkových limitů, když se třeba podíváme na eh, nařízení o zdravotní eh, péči, o sociální ochraně a o vzdělávání. Spousta pravidel se týká věku. Určité výhody dostanete jenom, když dosáhnete určitého věku, nebo naopak je přestanete dostávat. Takže tady mají členské státy možná pocit, že se tím napadá jejich sociální legislativa. A když se podíváte na zkušenosti se směrnicí o zaměstnanosti, vidíme, že judikatera se často právě týká diskriminace na základě věku. Samozřejmě v této směrnici, podobně jako ve směrnici o rovnosti oblasti pohlaví, máme výjimku pro věk. Takže toto je takový právní žargon, nicméně rozdíl se zacházení na základě věku je možný objektivně zdůvodnit určitým cílem, pokud tím, pokud ty prostředky k dosažení tohoto cíle jsou odpovídající. Je to tady otázka přiměřenosti, proporcionality. Můžete mít věkový limit, ale musí to být přiměřené. Nicméně toto pravidlo nebrání v tom, že někdo se vrátí na soud z hlediska um, toho nebo v důsledku věkového limitu a z toho mají členské státy strach a debatuje se v radě o tom, jak tomu zabránit nebo jak zabránit nějakým velkým problémům. A jedna z možností by byla právní předpoklad v tom smyslu, že věkový limit v zákoně je opodstatněný a proto by bylo těžší napadnout ho, ale druhý způsob by bylo vyloučení věkového limitu spolepůsobnosti v této oblasti. Ne u přístupu ke službám a zboží, ale u sociální ochrany, vzdělávání a zdravotní péče. To jsou možnosti, o kterých se v radě mluví. Třetí otázka, finanční služby a konkrétně pojištění, protože z toho vznikla hodně živá debata, zvlášť potom rozsudku Evropského soudního dana v případě Sašar, oblasti pohlaví. Tady také máme výjimku v textu, která uvádí, že přiměřené rozdíly v zacházení na základě věku a postižení jsou povoleny, pokud ten věk nebo postižení je relevantním faktorem pro zajištění nebo zjištění rizika, pojištěného rizika a pokud to vychází z řádného hodnocení rizika na základě pojistně matematických principů. Nicméně některé členské státy mají obavy, že i tyto výjimky mohou být napadeny, jako v případě testa šár. Takže je tady snaha trošku to víc pojistit, protože panují obavy, že by to mohlo i spochybnit model pojišťovnictví, jak ho známe. Například, nemohli bychom mít životní pojištění, pokud by se nezohlednil věk. Já myslím, že to chápou všichni. Takže jsem mluvila o tom, jak to udělat. Některé členské státy by chtěly vyloučit finanční služby z pole působnosti my jako komise jsme zásadně proti, ale naštěstí jsme se zatím zaměřili na posílení textu a vypuštění nejednoznačných prvků, abychom tedy omezili riziko právního napadení těch výjimek. Čtvrtá otázka je koncepce diskriminace jako takové. Co je to diskriminace? Poměrně neproblematické, a o tom jsme zatím nemluvili, je, jak definovat přímou a nepřímo diskriminaci. Členské státy s tím mají zkušenosti z jiných směrnic a toto není kontroverzní. Trošku víc kontroverzní je definice e, obtěžování a obtěžování, jak víte, je definováno jako forma diskriminace a mluví se o tom, jestli je to příliš široké. A bylo řečeno, že k zastrašu, nebo k obtěžování dochází jenom, když se opakuje. Není to jednorázová záležitost. Nicméně tady ještě není shoda a my jako komise se domníváme, že pokud je to dostatečně závažné, tak i jednorázová záležitost může představovat obtěžování. Nicméně obtěžování jsme zatím měli jenom v kontextu zaměstnanosti a tam jsou dlouhodobé vztahy, takže samozřejmě je to něco trošku jiného, než když jdete prostě do obchodu a něco si kupujete. Další otázka v rámci diskriminace je diskriminace na základě přidružení. To v našem návrhu původně nebylo, protože měli jsme eh, rozsudek z nedávné doby v případě Coleman a ten zavedl tu koncepci diskriminace na základě přidružení, ale navrhovalo se, aby se to do toho textu dalo. Ale otázka zní, jak to definovat, protože by to mohlo být také hodně široké. Takže o tom se také diskutuje. A poslední věc, pátá velká otázka, o které Rada jedná, je druhá část návrhu, a totiž právo osob s postižením, tedy dostupnost a přeměřené bydlení. Vy víte rozdíl, jaký je rozdíl. Dostupnost to je otázka předvídání, musíme zjistit, kde máme překážky, musíme je odstranit. Nicméně to ubytování, bydlení, to je otázka ad hoc, to znamená, jak pomoct postižené osobě, jak věci zajistit tak, aby člověk měl přístup k příslušné službě nebo ke zboží. A některé členské státy mají obavy, že je to možná hodně široké a také vágní a není to dostatečně vymezené. Takže v debatě jde o to, do jaké míry to tak je a jaké typy postižení to pokrývá, protože samozřejmě v textu nezacházíme do podrobností o tom, co je potřeba udělat. Co je potřeba udělat například pro slepé osoby a podobně. Na druhou stranu máme samozřejmě úmluvu OSN a to, že by bylo dobré, kdybychom v Evropské unii měli společný přístup k implementaci té umluvy OSN, abychom to dělali ve všech členských státech stejně, protože to jsou povinnosti, které vyplývají z úmluvy OSN. Jde o to, jak to tedy zavést. Takže e, se navrhovalo, jak ty definice vyjasnit, hodně jsme o tom mluvili, myslím, že se nám to celkem daří. Potom se navrhoval další časový rámec, zvlášť když zohledníme životní cyklus budov. Aby se to nedělalo za ty dva, tři roky, které obvykle máme jako implementační období pro směrnice. Hodně se mluvilo i z technického hlediska o bydlení, jak zajistit přístupnost a přiměřený, přiměřenou dostupnost bytů. A mluvilo se také o limitech této povinnosti, to znamená, že to musí být přiměřené břemeno, přiměřená zátěž. Je to koncepce, kterou jsme použili v minulosti, ale jde o vyhodnocení případ od případu, vyhodnocení toho, zda by ta povinnost byla nepřiměřené břemeno. Debata v radě byla velice prospěšná. Prvky, které je třeba zohlednit, aby se to posoudilo, o těch se právě mluvilo. A otázka zní, jestli to stačí, jestli to představuje dostatečnou právní jistotu pro členské státy. Některé by řekly, že ne, ale my si myslíme, že není možné ošetřit všechny případy, všechny eventuality v rámcové směrnici. To je těch pět otázek. Samozřejmě jsou tady ještě drobnosti, naštěstí. Jsou tady věci, které jsou poměrně nekontroverzní, protože se hodně podobají té druhé směrnici. Je to například pravidlo pro přesun důkazního břemene, pravidlo pro pozitivní akci, pro viktimizaci, pro sankce a pro rovnost, základ rovnosti. Tolik, prosím, z mé strany. Chtěl jsem, abyste věděli, o co ví, o co ví trošku víc, o co jde, o čem se mluví v pracovní skupině na radě. Děkuji, pane Zífene. A nyní si vyslechneme druhého panelistu, kterým je pan Josef Vitte, předseda Equinetu Evropské sítě subjektů zabývajících se rovností. Máte slovo na 10 minut, jsme připraveni. Prosím. Děkuji. Já mám pár punktovou prezentaci. Mám jenom šest stránek, takže můžete sledovat, kde jsem. Funguje to? Funguje to? Malý okamžik. Zkusíme, jestli to půjde. To by byla diskriminace, kdyby to mně nefungovalo, ale pan, paní Chopin to fungovalo. Já nevím, na jakém základě, možná na základě věku. Mně to bude tedy věk. A možná i pohlaví. Takže děkuji. Mnohokrát děkuji. Už to funguje. Equinet. Evropská síť subjektů zabývajících se rovností. Je důležité, aby tyto subjekty mohly vykonávat svůj plný potenciál na úrovni členských států ta síť je taková platforma pro rovnost na celoevropské úrovni, tak to je tedy moje vyznání víry Equinet. Možná vy, kdo se zabýváte rovností, znáte smysl té směrnice? E, a jaké je tyto tedy poslání? Poslání takovéto organizace je povinné pro všechny oběti, které jsou uh, postiženy diskriminací a zabývá se zprávami týkající se diskriminací a má vypracovávat doporučení týkající se diskriminace a výměnu názorů s evropskými orgány, instancemi. A ještě vynechávám spoustu dalších eh, momentů. Jak jsem řekl, jež Equinet je síť tato síť byla vybudována, první kontakty spadají do roku 2003, plné poslání 2007, máme 37 různých orgánů ve 20 evropských zemích, 37 organizací, které združujeme. Eh, pracujeme na směrnici rasa pohlaví, ale také je tady mnoho instancí, které pracují na směrnici z roku 2008, to je v čtyřech důvodech diskriminace, o nichž tady jednáme. Je tady velká rozmanitost. Velké rozdíly, velikost orgánů, motivace, struktura, zkušenosti a to právě z z toho dělá z té naší sítě něco velice obohacujícího, protože můžeme se navzájem obohatit. Abych vám ukázala čísla, máte-li nějaké, eh, nějaký dalekohled tady, protože tady to opravdu není dohlednutelné z posledních řad máme 30, eh, rasa a etnický původ 34, Eh, muži, ženy 32, náboženství, víra 31, věk 30, sexuální orientace 30 eh, a vidíte, že tady je mnoho instancí, které pokrývají mnoho motivů eh, diskriminace, mnoho důvodů a teď jaká může být hodnota organizace, která se zabývá rovností v té horizontální, na té horizontální úrovni. První věc že jsme již zveřejnili stanovisko v roce 2008. Netýká se to pracovního trhu. A kopie můžete dostat v sále. Nechali jsme to. Já, paní Šopenová už řekla, že mnoho členských států mají legislativu, která překračuje eh, pouhou sféru eh, pracovní, eh, a když to byly čtyři důvody. A já tedy se zabývám belgickým, eh, belgickou organizací a máme tady odbor pro sexuální zaměření, eh, postižení, věk a náboženské přesvědčení, čili náboženské vyznání. A můžeme ukázat, jak je důležité pokrýt všechny důvody, které vedou k diskriminaci. Mám jenom několik eh, minut, nás, nemohu vám vysvětlit všechny důvody, všechny příklady, ale máme příklady, případy, a už se to ostatně již řekli, máme za úlohu informovat soudce, protože legislativa eh, to je trochu eh, totiž škoda a je podivné, že můžeme říct, musíme přiznat, že ta legislativa je úplně nová, ale velmi často, tomu věříte nebo ne, většinou soudci nejsou informováni o tom, jakou legislativu mají k dispozici. Vezměme zaměstnanost na straně druhé a zboží služby. Na straně druhé 2014 Belgické středisko má daleko více případů, pokud je o služby a zboží, než pokud je o zaměstnanost. A bylo to ostatně poprvé. To je jenom e, závorce. Jako Ekinet se zabýváme tedy také věkem. Anne o tom nám řekne jistě daleko více, vzhledem k tomu, že Máme Evropský rok aktivního stárnutí a my jsme zveřejnili své stanovisko eh, o všech informacích týkající se věku, ale také o týkající se zboží a služeb. Pokud je organizace, která se zabývá rovností, když jde o zaměstnanost, tak musíme zajistit přístup ke zbožím službám. Eh, už jsme tady ukázali příklad, jakým způsobem eh, do, nastoupit do autobusu nebo do vlaku nebo do taxíku dokonce. Byla tady reportáž, eh, byla, bylo, to, bylo to vysílání v Belgii, osoba, která měla psa, jakým způsobem se dostane do taxíku. Prostě je to nepřijatelné, aby se vůbec mohla posadit do taxíku. Eh, chcete-li vydělat peníze, musíte eh, mít přístup ke službám, abyste se vůbec eh, mohla hlásit o to místo. A což je opravdu mimořádné, že někdo, kdo si vydělává, nemůže získat byt nebo dům, protože je předmětem diskriminace. Vy máte štěstí. Vy eh, ve 12.30 eh, eh, odejdete a nemáte přístup, protože jste buď to staří, nebo jste homosexuál, nebo jste příliš nebo máte takové náboženství, které to neumožňuje. Belgické právo mm, z hlediska rasy a pohlaví samozřejmě vás chrání, ale Restaurace vám nemůže zabránit přístupu ani z dalších motivů, z dalších důvodů a to není vždy případ v Evropě. Jinde v Evropě. A, a, alespoň ne všude. A pro mě je velice sízelné to vysvětlit, proč tomu tak je. Proč vám může někdo zabránit přístup do restaurace kvůli věku nebo kvůli postižení. Proč byste eh, proč vás nemohl nikdo obsloužit v restauraci. Těžko se to vysvětluje a orgány, které jsou pověřeny rovností studem Ronus, jako náš belgický, eh, eh, vysvětlují, proč tady není diskriminace z hlediska rasy a eh, pohlaví, anebo z důvodu jiného. Je to velice těžko vysvětlitelné, proč je u nás rozdíl mezi lidmi. Tvrdit, že někteří jsou rovnější než ostatní, pokud jde o přístup ke zboží a službám. A my jsme o té otázce několikrát mluvili, vysvětlovat, vysvětlovat, vysvětlovat. A jakmile to, jak, jak máme vysvětlit, že ta ochrana není zajištěna směrnicí? Musíme překonávat překážky. A e, my poskytujeme pomoc obětem a většina takových organizací, jako je naše, to dělají a také v případě zboží a služeb nacházíme konkrétní řešení, ale lidé se někdy tak bojí toho, co se stane, když budou To tu že, že miliony stížností se budou podávat. Ne, to není pravda. Valná většina lidí, kteří jsou oběti diskriminace, jsou velice rozumní, chtějí pouze řešení. Chtějí pochopit, chtějí vyjednávat. A počet případů, které skončí před soudem, je velice omezený. A protože lidé nechtějí soudní řešení, chtějí obyčejné řešení. Uh, Ehm, a samozřejmě, když jim to zákon nezaručí, tak můžete se obrátit na soudy, ale lidé nejsou nerozumní. Tak většinou ten spor nevypukne. Když jde o to, abychom vysvětlili ta práva, jak eh, my jsme ratifikovali umluvu, ale nemáme tady směrnici týkající se postižení v oblasti zboží a služeb v Evropě. To je v rozporu a samozřejmě je dobrý nápad diskutovat v Evropě o tom, jak Evropa bude aplikovat úmluvu spojených národů o e, postižených lidech. Tady je určitá hierarchie těch důvodů, ale také je tady hierarchie úrovně ochrany, protože ta úroveň ochrany je všude stejná. A, zase, a samozřejmě to může e, zasáhnout i svobodu e, volného pohybu, když nemůžete obědvat v restauraci, zatímco můžete obědvat ať je vaše eh, mm, orientace jakákoliv eh, v Belgii. A potom jsou tady náklady, náklady na diskriminaci nebo náklady na směrnici. Takže mnoho studií ukazují náklady na diskriminaci. Náklady na diskriminaci, ano, protože eh, lidé se vrací k tomu, co jsem říkal, je vlastně přístup k zaměstnání. Když nemají přístup k zaměstnání, nemají přístup ke zbožím a službám. Takže eh, ten náklad na diskriminaci je obrovský. Je tady mnoho případů v Belgii, protože ti lidé nemohli, neměli přístup eh, k zaměstnání nebo k bytu, což snižuje zaměstnanost. A jsou tady nějaké obavy týkající se zaměstnanosti, tak musí přijmout směrnici týkající se zboží a služeb. Děkuji. Děkuji, pane Devita. Nyní si vyslechneme zástupce nevládních organizací, tak jak jsme je oznámili. Začneme věkem, platformou IH, bude to paní Anne-Sophie Para. Máte slovo. Mnohokrát děkuji. Neberte to jako známku toho, že věková diskriminace je mnohem důležitější než ostatní důvody. Slyšeli jsme celou řadu informací o tom, co se dělá, Začalo na tom pracovat polské předsednictví, teď se tomu věnuje předsednictví dánské. A já si myslím, že na věkovou diskriminaci se zaměřujeme proto, ne proto, že je důležitější nebo že ta hierarchie vypadá jinak, ale proto, že je to nová koncepce pro řadu členských států. Je to něco, o čem se dřív vůbec nemluvilo. A začalo to směrnicí o zaměstnanosti, která zavedla koncepci diskriminace na základě věku v zaměstnanosti a začalo být vidět, že je to jev, který tady opravdu máme. Samozřejmě, jak říkal také Tobias, odkazy na určité věkové skupiny nebo na určité věkové limity najdeme téměř všude v systémech sociálního zabezpečení, v přístupu ke e, zboží a službám, v systému vzdělávání a tak dále. A my nikdy neříkáme, že ty věkové limity by se měly rušit. To ne. My chápeme, že naše společnost je organizovaná na základě životního cyklu a nákladů, které se s tím pojí. To dává smysl. To není nezbytně špatné. Ale víme ze zkušeností a ze zpětné vazby od našich členů a na základě práce, kterou jsme dělali nejenom my, ale také další odborníci, že jsou případy, kdy se věk zneužívá. A chtěla bych vysvětlit, proč my máme pocit, že tato směrnice je opravdu nutná, protože my žijeme v kontextu rychlého demografického stárnutí. To víme všichni, ale také máme všichni pocit, že čím rychleji stárneme, tím méně přizpůsobená je naše společnost k tomu demografickému stárnutí. A tady máme problém. Máme věkové limity, které přestávají dávat smysl. Možná, že dávaly smysl před časem, ale rozhodně teď už smysl nedávají. A proto máme pocit, že potřebujeme legislativu na základě příkladu některých členských států, které jsou dál, než je to, co požaduje transpozice směrnice o zaměstnanosti. A ukazuje to, že se musíme na věk podívat trošku jinak, než jsme to dělali v minulosti. A proto máme takovou reakci v Eurobarometru, kdy se lidé ptají, jaký důvod je podle nich nejběžnější a zdá se, že věková diskriminace je hodně vysoko na tom seznamu, protože lidé na to skutečně v každodenním životě narážejí. Nevymýšlejí si to. Abych vám uvedla příklady. Nejprve v zaměstnanosti. Věková diskriminace je největší problém pro mladé a pro starší osoby. Podívejte se na eh, trendy v oblasti zaměstnanosti pro tyto dvě skupiny a okamžitě uvidíte, že mají problém. Ale je to také případ v určitých oblastech našeho života. Most a nejproblematičtější podle mě, protože máme také konkrétní článek v navržené směrnici, nejproblematičtější je přístup k finančním eh, produktům. My žijeme ve společnosti, kde potřebujeme přístup k finančním produktům, abychom byli schopni fungovat, abychom třeba byli schopni mít zaměstnání, potřebujeme pojištění, nebo tak, abychom mohli cestovat. A my jsme zjistili, že tady jsou dvě různé kategorie finančních produktů, které Eh, představují různé problémy. Některé problémy se týkají třeba pojištění, třeba v, konkrétně v Evropské unii. Pojišťovny se vymlouvají na to, že starší lidé se staršími lidmi se pojí vyšší riziko, například eh, v případě naléhavé zdravotní péče, když někam jedou. Ale to není objektivní důvod v rámci Evropské unie. Proč? protože máme koordinaci systému zdravotní péče. A to znamená, že pokud potřebujete zdravotní péči, když jedete do jiné země, tak k ní máte přístup. A bude to pokrývat vaše sociální zabezpečení doma. Takže tato výmluva není vhodná, je to jednoznačný příklad zneužití věkového limitu, který by se měl zakázat. Především proto, abychom zajistili, že všichni lidé, starší, mladší lidé, bez ohledu na věk, budou mít stejné právo na volný pohyb v rámci Evropské unie. A v současné době to tak není. Máme jasné příklady, někteří z vás pochybují o tom, že to existuje, nicméně třeba ve Španělsku nemůžete mít pojištění, pokud je vám před 55, ve Spojeném království je ten limit 70 let. Někdy jsou hodně vysoké poplatky pro osoby nad 65 let, nebo se dokonce odepře přístup, třeba ve Spojeném království. Nemůžete mít cestovní pojištění, pokud je vám 60 a víc. Já nevím, jestli byste mohli někam jet jako poslanci, možná, že máte nějaké specifické ustanovení, které vás pokrývá, když přijedete do Štrasburku nebo do Bruselu, ale to znamená, že dvě třetiny našich členů zastupují organizace starších osob v celé Evropské unii a tito lidé nedostanou pojištění, když jezdí na naše jednání a to je naprosto nepřijatelné. A pak máme další kategorii pojišťovnických nebo bankovních produktů. Z pojistně matematického hlediska to dává smysl samozřejmě, pokud chcete životní pojištění, když je vám 98, tak představujete mnohem větší riziko pro pojistitele, než když je vám 25 ale také, když si chcete koupit doplňkové zdravotní pojištění. Samozřejmě, my víme, my chápeme, že starší lidé často potřebují víc zdravotní péče než lidé mladší. Ale problém není problém pro pojistitele, je to problém pro politika. Protože je tady teď tendence všude v Evropské unii spoléhat stále víc na osobním doplňkovém zdravotním pojištění, abychom zajistili odpovídající přístup ke zdravotní péči. A to znamená, že starší lidé třeba ve Francii musí platit velké částky za doplňkové zdravotní pojištění. Potřebují tu péči v okamžiku, kdy opravdu to potřebují nejvíc. To je otázka pro politiky, ne pro pojišťovny musí pokryt riziko, které platí. Pojišťovnám se nelíbí riziko, nemají rádi riziko. Nechtějí pokrýt riziko, které skutečně nastane stoprocentně. Takže to je jiná otázka, další otázka, kterou chceme také projednat. A druhá věc, otázka nákladů, které souvisejí s přiměřeným přístupem a s nutností reorganizovat naši společnost, aby se zajistilo, že budeme schopni podpořit aktivní stárnutí a umožnit všem pracovníkům zůstat další dobu v práci, také osobám s postižením. V současné době vytváříme takovéto případy. Bráníme lidem v tom, aby se zapojili do pracovního procesu. A také nesouhlasíme s tím, že je to příliš nákladné pro společnost. Uvedla bych příklad několika zemí, které přijali tuto koncepci a investovali do podpůrného prostředí. To jsou země jako Švédsko a Dánsko, kde máme nejvyšší zaměstnanost mezi staršími pracovníky, nejvyšší zaměstnanost mezi ženami. Proč? Protože nemusí odejít z trochu práce, aby se starali o závislé příbuzné a je tam také nejvyšší zaměstnanost mladých. Samozřejmě podpůrné prostředí se vyplácí. Vyplácí se rychle. A proto skutečně vítáme co se navrhuje z hlediska přístupnosti a myslíme si, že ty technické otázky toho, jak přizpůsobit celé prostředí, aby vše podpořilo všechny bez ohledu na to, jestli máte práci nebo ne, nebo jestli máte nějaké postižení, jestli stárnete. Doufáme, že to se opravdu bude řešit, protože podle nás to snad vyřeší eh, připomínky celé řady členských států proti této směrnici, kterou opravdu nutně potřebujeme. Ale udělat z investic do podpůrného inkluzivního prostředí nějaký obchodní případ určitě stojí za to, protože členské státy stojí před velkými finančními problémy a musí si dávat priority, ale věřte mi, ty země, které investovaly jako Švédsko, v posledních letech zaznamenaly prudký propad e, žádostí o péči v domácnostech. Proč? Ne Protože lidé jsou zdravější, ale ne Protože se ten ukazatel vylepšil, ale protože to prostředím dává mnohem větší podporu, takže ti lidé, kteří dřív byli závislí, jsou schopni fungovat sami a nepředstavují náklad pro společnost. Děkuji. Let's hear now from this... Děkujeme, takže teď si vyslechneme přednášku organizace EDF, zabývající se a přednese nám paní Karlota Bezoci. Děkuji. Můj příspěvek se bude týkat European Disability Forum EDF, což je evropská síť, která je složena tedy se členů, které trpí, kteří trpí nějakými postiženími, z jejich členy, jejich rodiny a pokrývá všechny členské státy. Vznikli jsme, byli jsme založeni v roce 96 a nediskriminace, boj proti diskriminaci představuje vlastně naši první eh, misi, náš hlavní úkol, první kampaň, kterou jsme prováděli, se byla zaměřovala na to, aby bylo zajištěno, že důvod postižení bude vlastně zapracován do článku Amsterdamské smlouvy o boji proti diskriminaci, ale boj v té době byl velmi obtížný protože pro mnoho lidí bylo nemyslitelné, aby se propojily tyto dvě věci, to znamená postižení a nediskriminace. Často postižení bylo považováno a stále je někde ještě považováno za určitou formu sociální ochrany. Můžeme uvést příklady některé příklady implementace legislativy v oblasti nediskriminace a právě Evropské fórum provedlo kampaň pro implementaci příslušné legislativy. Spolupracovali jsme s nevládními organizacemi. Samozřejmě týkalo se to legislativy v oblasti zaměstnanosti, ale také jsme byli zklamáni, že to vlastně byla jediná oblast, kterou to pokrývalo v směrnici z roku 2000. A Prováděli jsme kampaň, naschromáždili jsme milion podpisů pro implementaci nebo pro výzvu k implementaci takové legislativy. A když ta legislativa nebo ty legislativní akty byly konečně schváleny, tak jsme byli samozřejmě velmi rádi, když jsme viděli, že oblast působnosti je dostatečně široká a že představuje eh, dostatečný základ pro další pokrok kupředu. Ale také na druhé straně jsme byli zklamáni některými aspekty to znamená některé aspekty, které zde již zazněly v příspěvcích předchozích řečníků a také šlo o tu skutečnost, že jsou určité problémy související s pojiště službami pojištění, s finančními službami, což je něco, co jsou slabší stránky. Jsou to otázky týkající se vzdělávání, přístup ke vzdělání osob s postižením je zde určitá nejasná hranice mezi přístupem ke vzdělání a specializovaným vzděláním, které tedy nemá své místo nebo není pokryto směrnicí. Jsou zde problémy spojené s přístupností, s odpovídajícími byty, odpovídajícími by, byty pro osoby trpící postižením. A ostatně to byl způsob, kterým se záležitosti na mnoha frontách eh, zlepšily, protože ta diskuse se vrátila do rady, ale bohužel jsme se nyní dostali v radě do určité slepé uličky. A pro nás je jasné, že mít a schválit tedy takovouto legislativu, to je možná sice na úrovni snu v této době, ale je to samozřejmě nezbytností. Je potřeba dále na tomto pracovat. V mnoha oblastech dochází k diskriminaci osob trpících s postižením. Často postižené osoby jsou předmětem segregace nebo se, se k ním lidé chovají, jako by byli neviditelní, takže zde ještě mnoho práce. Tato umluva, víte, že je to hnací motor, který musí politicky sloužit k dalšímu pokroku, protože tedy je zde určitý tlak na členské státy, aby přijali, přistoupili k úmluvě o Spojených národů. To jsou vlastně obecné principy, na kterých eh, úmluva spočívá. Potom jsou tam speciální ustanovení o diskriminaci a tam se vlastně vytváří silné pojítko mezi nediskriminaci a poskytováním rozumného bydlení, rozumných bytů, což jde vlastně nad rámec toho, co je již zakotveno ve směrnici o zaměstnanosti. A je logické, že by měla být implementována tato legislativa na úrovni Evropské unie, protože některé země již mají legislativu v tohoto typu, ale mnoho zemí ještě nemá úplnou legislativu v tomto, eh, v tomto odvětví nebo legislativu neúplnou, která nepokrývá některé oblasti. A to působí problémy při provádění legislativních aktů, protože nedochází k jednolitému, ke stejnoměrnému pokrytí ve všech členských státech tato legislativa, nebo nedostatky v této legislativě, tedy to působí problémy vzhledem k tomu, že v některých zemích není silná politická vůle a zaangažovanost. Protože členské státy podepsali úmluvu, nicméně i přesto ta debata dále pokračuje kolem této směrnice a zejména na základě nebo týkající se nákladů, které by byly spojeny s prováděním této směrnice a s náklady pro týkajícími se osob trpícími postižením. A když slyšíme, že některé země jako Německo například které vlastně by neměly mít velké problémy s náklady, tak právě eh, těm tímto argumentují náklady. Dovolte mi vrátit se k otázce, které jste zazněly, to znamená, jaké jsou náklady spojené s neimplementací, neprováděním této legislativy. Například eh, určitý oddělený systém agent, zástupce agentury pro základní práva se o tom zmínil, že jsou například lidé, kteří se nacházejí v situaci, kdy nemohou získat zaměstnání. A když dochází k takovémuto segregaci, tak to přináší sebou eh, zvýšené náklady nebo další náklady. Pan De Witte se zmiňoval o eh, belgické legislativě, která pokrývá Eh, možnost přístupu ke zboží a službám, tak tomu je například ve Spojeném království, v legislativě v oblasti zaměstnanosti, která platí již přibližně 10 let. Například malé a střední podniky nebo velké podniky musely, musí těmto osobám poskytovat odpovídající bydlení. Dokonce tyto případy se odstly před eh, soudním dvorem. Tyto podniky dále prosperují a i kdyby, pokud eh, tedy třeba zkrachovali, tak to není protože neposkytovali eh, odpovídající bydlení osobám s postižením nebo že se tyto případy dostaly k soudu. Další věc, na kterou je potřeba zaměřit, je určitá nejasná hranice mezi poskytováním odpovídajícího bydlení a rozumného bydlení. Text parlamentu je užitečný. Některé Změny navržené byly tedy důležité a užitečné pro debaty v radě, aby se tedy reagovalo na individuální potřeby, například otázky nepoměrných nákladů, preventivní příst, preventivního přístupu, který můžeme v průběhu času postupovat, eh, poskytovat. To znamená, rozlišovat mezi tím, co jsou nové služby, nové zboží a tím, co se musí postupně uspůsobovat. Nit. Ale i zde se domnívám, že to je otázka politické vůle. To je to hlavně toto. A domnívám se, že je důležité, a zde se vracím k připomínce, kterou, která zazněla od ředitele sociální platformy, je potřeba také více zapojovat odborníky do tě, této debaty, více využívat zkušeností nevládních organizací. Myslím si, že je důležité vést otevřenou debatu s možná řešit eh, to odvětví po odvětví, například pojišťovní, služby pojišťovnictví, eh, fi, finanční služby, obor vzdělávání, potom tu část týkající se přístupu další části směrnice, abychom určitým způsobem zbořili mýty související s mnoha těmito otázkami. Myslím si, že toto by byl praktický, ná, praktický návrh, který by nám umožnil postup pokročit ku předu. A potom jsou i další iniciativy, Evropského parlamentu v současnosti a do budoucnosti jsou samozřejmě vítané pro odblokování eh, implementace této směrnice a pro eh, rozšíření této debaty. A potom ještě připomínka k nedostatku eh, politické vůle a k nákladům. Když se podíváme na úsilí, které vyvíjejí některé rozvoj, země například, které investují do toho, aby se uplatňovala, realizovala umlova Spojených národů. A když to srovnáme s nedostatkem vůle a nečinností některých jejich eh, zemí, tak to je skutečně ostuda. A když vidíme, že tito lidé si dovolují kritizovat eh, některé tyto země z nedodržování lidských práv, ale přitom oni nepřijímají svou vlastní odpovědnost v této oblasti. Děkuji. Děkuji a teď si poslechneme další pohled na věc, další nevládní organizace, sexuální orientace organizace ILGA Evropa, pan Greg Čarnecky. Prosím, máte slovo. Děkuji. Ano, já se jmenuji Greg Čarnecky, jsem z organizace Elga Evropa, což je mezinárodní organizace pro geje, lesbičky a tak dále. Pokud si to zapamatujete do konce dne, tak vám budu všem blahopřát. Já jsem člen správní rady organizace LK Evropa a možná, že o věcech budu mluvit z trošku jiného pohledu než kolegové z ostatních nevládních organizací. Protože já si myslím, že ten odpor, který se projevuje, odpor vůči této směrnici, je trošku jiný, pokud mluvíme o sociální, sexuální orientaci. Ten vtip, eh, o kterém eh, mluvila paní Loňáček, to bylo zajímavé, protože Německo je skutečně patří k členským státům, které jsou si osnou v zadku z našeho pohledu a pokud o prosazování této směrnice, ano. Jistě, je tady ten aspekt postižení. A já bych očekával, že i tento pán, který je otevřeně gay, je jistě citlivý vůči otázkám diskriminace a měl by to také hodně prosazovat a já doufám, že to prosazovat bude, možná, že interně víc než na venek. Nicméně ukazuje to, že opravdu potřebujeme prostě spojit síly a držet spolu, protože lidé, kteří trpí diskriminací, podle mě opravdu chápou, o co jde a musíme se postarat o to, že budeme mít jednotnou frontu. A když se díváme na legislativu EU, pokud je o ochranu proti diskriminaci, kromě oblasti zaměstnanosti, je tady pořád ještě hodně členských států, které nechrání lesbičky, geje a bisexuály proti diskriminaci. Je to Španělsko, nebo, nebo pardon, je to z nejrůznějších koutech eh, Evropy od Kypru přes Polsko až do Portugalska. Samozřejmě to znamená, že naše komunita je zranitelná vůči šikaně ve škole, vůči urážkám ze strany lékařům, odepírá se nám zdravotní péče. Nemůžeme do restaurací, nemůžeme si s partnerem zajít do hotelu, jde o sociální dávky, o důchody. A já tady tak trošku sedím na dvou židlích, protože jsem také členem rady naší národní organizace v Polsku, která vede kampaň proti homofobii. Takže já jsem si říkal, že bychom možná mohli také eh, uplatnit určité zkušenosti, které má naše organizace z posledních let z boje proti diskriminaci, abychom viděli, jak ta nedostatečná ochrana skutečně vypadá v praxi. A jistě slyším v Polsku často od polských orgánů argument, který zřejmě slyší řada aktivistů, a totiž k orgánu se ty případy nedostanou. Oběti diskriminace jim neříkají, co se vlastně děje. A na základě zkušeností samozřejmě mohu říct, že dejme tomu mladý gay nebo lesbička v Polsku zažívá diskriminaci, kterou se naučili přijímat jako normální. Prostě se s tím naučili žít. Já myslím, že o tom mluvil pan Romeva. Je to taková ta strategie přežití a musíte se s tím naučit nějak vyrovnat. A já mohu uvést jako příklad dva případy, které se dostali k naší organizaci. Jeden případ je mladé ženy, jmenuje se Veronika, která, které nebylo dobře doma v její vesnici, přijela do Varšavy studovat. Rodiče na ně tlačili, aby chodila do školy, samozřejmě říkali, že jí tam zaplatí zaby. A ve Varšavě si našla přítelkyni a věděla, co se stane, Nakonec, jako to často bývá, už nemohla dál skrývat, že má přítelkyni, rodiče jí řekli, výborně, to je zajímavá informace, můžeš se vystěhovat z bytu, je to tvůj život. Její 19 let. Je ve Varšavě, žije s přítelkyní. Takže samozřejmě přirozeně jako první se musí najít byt. Je to studentka, nemá moc peněz, její partnerka nemá moc peněz, takže hledá nějaký byt. A samozřejmě Často se stává to, že hledá byt a majitel bytu dříve nebo později zjistí, že to děvče, která s ní bydlí, není její sestřenice, není to kamarádka nebo spolužička, ale přítelkyně, partnerka. Protože to musí říct, protože jde také o její důstojnost. A jeden po druhém jim ti lidé říkají, ne, ten pokoj už je pronajatý, ten byt už je pronajatý. Mohla by se obrátit na úřady a mohla by ten případ změnit. A ona už je teď obětí diskriminace. Nemá podporu rodiny. Spousta lidí by mohla mít podporu rodiny, ale ona ji nemá. Nemá finanční prostředky, nemůže e, se soudit. Naštěstí se obrátila na nás a my jsme jí poskytli podporu. Ale ona potřebuje tento týden, do konce příštího týdne, do konce po příštího týdne najít byt musí mít kde bydlet. A její prioritou není obrátit se na úřady a nahlásit to. Její prioritou je najít ubytování. A to je tedy jeden případ, který se bohužel nenajde e, v zákonech o diskriminaci. A další skupina, která trpí diskriminací, jsou mladí gejové, lesbičky a bisexuálové. A já myslím, že už jsme několikrát říkali, že tady jsou ty případy školní šikany, to je zvlášť bolestné, když v naší organizaci tak o takových případech slyšíme. Máme případ Kuby, který byl dobrovolníkem mimo 17, hubený blondáček. Učí se na kuchaře. A za úkol dostal rozepsat rozpočet běžné rodiny. Takže otec, matka, dvě děti. Měl dát ohromady rozpočet pro takovou rodinu. Kuba to znal možná trošku víc než kolegové. On napsal rozpočet pro dvě maminky a dvě dcery. A učitel mu řekl, že ho neoznámkuje. Učitel mu řekl, že to neoznámkuje. On se trošku hádal. A ona řekla, podívejte se, kolegové, tady váš kolega Kuba řík, si myslí, že je chytřejší než ostatní. Má tady případ dvou maminek a dvou dcer, to přece není normální, ne? A samozřejmě, že děti s ní souhlasily. Vznikla z toho další šikana, Kuba se obrátil na ředitele a ředitel řekl, v této škole není žádná homofobní šikana. Nikdo nikoho nebije, nikdo nikomu nestrká hlavu do záchoda. Já myslím, že ten ředitel byl asi na spoustě amerických filmů o školách. Takže taková byla reakce ředitele. Poradky němu taky nemohla říct, co s tím. Říká, můžu tě naučit, aby si vytvořil trošku větší hroši, hroší kůži, protože ve škole se nedá bojovat s homofobií. A zástupci studentské rady, takový ombudsman pro studenty, říkal, to je tvoje vina, ty se tím chlubíš. Prostě nemluv tolik o tom, že jsi gay. Takže tito dva lidé, Kuba a Veronika, se mohou obrátit na naši organizaci, mohou se obrátit na média, mohou dělat, co chtějí, ale jsou to dva týnejdři, dva dospívající, kteří se musí vypořádat s tímto typem diskriminace. Hrozně dlouho bylo Polsko nejhomofobnější zemí. Před pár lety to bylo opravdu zlé. Já jsem jezdil na různá slyšení v Bruselu a všude v Evropě. A vždycky to bylo Španělsko a Polsko. Španělsko, tam jsou partnerství stejných pohlaví a tak dále. A pak se podívejte na Polsko. A já jsem pořád vysvětloval situaci, Lobovali jsme, seč jsme mohli, a jednou z našich priorit v Polsku v naší organizaci byla koalice s dalšími organizacemi pro otázky rovnosti a snažili jsme se zasazovat o zákon proti diskriminaci. Protože samozřejmě my jsme neměli a nemáme horizontální směrnici v Evropské unii, takže lobujeme doma, abychom něco prosadili. A Polsko pokročilo od roku 2005-2006 docela hodně. Spousta věcí se změnila. A v roce 2011, já jsem to vytiskl, máme zákon. Není to zákon o rovnosti a nebo proti diskriminaci. Je to zákon o uplatňování určitých ustanovení Evropské unie o rovném zacházení. Protože náš tehdejší ministr pro rovné zacházení říkal ano, Evropské unii jsou směrnice, které musíme implementovat a tohle z toho vzniklo. Je to 10 stránek implementace určitých ustanovení EU, je to 10 stránek. Já jsem si to prošel dnes dopoledne a zvýraznil jsem všechny části, které lesbičkám, gejům a bisexuálům poskytují ochranu, kromě oblasti zaměstnanosti. Jak vidíte, zdůraznil jsem to oranžově, podstatě jsem se ani nemusel kupovat nový zvýrazněvač, protože jediné místo, kde se zmiňuje sexuální orientace, je u, na příležitostných zaměstnání. To znamená, že nám z toho neplyne vůbec nic. Není to víc, než co už jsme měli, pokud jde o sociální e, ochranu a tak dále. Já se obávám, že v těchto zemích není dostatečná ochrana na základě sexuální orientace, sami to neudělají. Vnitrostátní organizace se snaží, seč mohou, pokud jde o lobování doma na evropské úrovni, aby se něco udělalo, ale bez závazné směrnice z Evropské unie se nic nestane. Takže my jako ILGA Evropa také žádáme, aby komise vyslala určitý signál, protože členské státy musí, nebo komise musí říct, že je to třeba přijmout. Měli bychom mít také technickou podporu pro pracovní skupinu pro sociální otázky. Možná, že by se mohla také zabývat náklady na diskriminaci v porovnání s tím, že se implementuje směrnice. A já myslím, že by to neměla být hospodářská diskuze, diskuze o lidských právech, ale možná, že bychom měli využít všechny možné argumenty. Co se členských států týče, měli by konzultovat nevládní organizace před těmito schůzkami a měli by se postarat o to, že ve spolupráci s nevládními organizacemi dosáhneme toho, že text směrnice nebude rozmělněný, že tam budou všechny důvody ve všech oblastech. Už jsem říkala, i v oblasti zaměstnanosti. A možná, že členské státy, které by k tomu byly ochotné, ta koalice těch, kteří k tomu budou ochotné, by měla být trošku důraznější. Měla by trošku víc prosazovat tuto směrnici. A také bych rád vyzval europoslance, aby se dál ptali komise, aby dál prosazovali přijetí této směrnice. Jak už jsem říkal, Polsko opravdu hodně dlouho bylo takovou tmavou skvrnou v Evropě, pokud jde o diskriminaci lesbiček, gayů a bisexuálů. Trošku se to mění, takže já jsem optimista a těším se na to, že všichni z vás mi slíbíte, že v příštích letech to bude ještě lepší. Děkuji. Mnohokrát děkuji, děkuji vám. A toto kolečko nevládních organizací dokončíme nebo uzavřeme. Ano, přesně to se chystám udělat. Abychom to uzavřeli, vyslechneme si čtvrtého panelistu, náboženské vyznání a víra, Evropská síť proti rasismu ENAR. Pan Michal Privot, prosím. Prezident. Děkuji, pane předsedo. Mám to potěšení, že mohu představit novou Evropskou síť proti rasismu, která zastupuje více než 700 organizací v celé Unii a i mimo Unii bojující proti diskriminaci na základě náboženského vyznání, víry a i minoritních náboženských vyznání. My jsme viděli, že tyto dva rozměry, pokud jde o menšinové populace, se často překrývají. Jak už již hovořila dnes Izabel Šopen, moje kolegyně Enár, je e, dědictvím a bylo vlastně založeno spoustím, spoustou organizací, které patřily do Stating Group. Vzpomínáme si na velký boj proti, pro rovnost. E, byl to článek 13 v té době a šlo o směrnici za rovnost e, pro zaměstnanost a rasovou rovnost. E, návrh nevládních organizací mít kompletní balíček a nebylo to možné. Ta kulhavé, to kulhavé, pokulhávající zákonodárství vlastně e, vychází z toho, že v Bruselu tady se nechtělo slyšet o jiných motivech diskriminace, především náboženství a homosexualita. Dnes jsme vyslechli spoustu detailů, spoustu informací, odborných, technických detailů, které vyplývají z vyjednávání eh, o té nové směrnici, k tomu se nebudu vracet, ale všechno mám na eh, webové stránce. Chci využít času, který tady mám k dispozici, abych vám nabídl eh, politickou militantní interpretaci této ságy. Dnes jsme se dopoledne dozvěděli, že existuje určitá neracionalita, iracionalita pro to, aby tato směrnice nebyla přijatá. Všechny argumenty jsou na stole, což se chceme více a přesto je to zablokováno. A od eh, již 15 let v současné době, když se odkážeme k roku 87, 97, pardon, že vlastně nás tady vodí za nos, protože tady šlo o různé organizace pro začlenění osob, pro které mají jinou, eh, eh, jiné náboženství nebo jinou sexuální orientaci. Dnes se zabýváme především postižením a je to paradoxní. V roce 2007 předseda Barroso sám navrhl eh, vzhledem k této, tomu zablokování, abychom předli takovou směrnici, která by se zabývala pouze postižením. Dnes už by to nebylo možné. Slyšíme ohlas takových byzantských hádek v radě eh, o přístupnosti lidí, kteří jsou, kteří mají nějaké postižení do určité eh, určitých prostor a veškeré ekologické dopady. O tom nám, nám se zdá, že, to, eh, že, že, se, že se snad tyhle věci všechny nám zdají a je to jakási urážka a je to, e, zra, zraňujeme ty, kdo trpí nějakým postižením. Řekl, bylo to řečeno dnes již několikrát, oni mají sociální vyloučení, kulturní, politické, ekonomické a ještě nesou ten kříž, že stojí společnost spoustu peněz a dnes se stávají brzdou mm, boje nebo toho eh, pochodu za rovnost těch ostatních. Čili dnes se nesmíme nechat uzavřít do eh, takového účetnického, hospodského počítání a říct si, dnes je krize, není to možné a tak dále. Dnes se nám vysmívají, to není cíl. Cílem je, aby rovnost, jak už to bylo řečeno kolegou Pierrem, rovnost by se měla týkat 100% lidí z nás. Všichni, někdo jsme mladí, budeme staří. Dnes jsme samozřejmě v perfektním zdravotním stavu, zítra můžeme být nemocní, můžeme změnit barvu pleti z pohlaví a dnes můžeme být eh, přijímáni, zítra můžeme být vyloučeni. Čili otázka rovnosti jako aktivní ochrany těch, kdo jsou mezi námi nejslabší, eh, nutně obsahuje otázku eh, redistribuce bohatství. A jak to řekla Anne-Sophie Paron, eh, aby stát se zapojil do mnoha sociálních služeb. Naše společnosti nikdy nebyly tak bohaté jako dnes. Když se podíváme na nárůst hrubého domácího produktu ve Francii proti, oproti roku 2010, máme, je tady, nástup od, je tady nárůst od 10%, 2800 miliard dolarů. V Anglii to tež, zase 10% nárůst oproti roku 2010. Kde je tady ta krize? Otázka stojí takto a vidíme, že problém tady spočívá v nerovném rozdělování bohatství a růstu uvnitř těchto e, společností a ti, kdo jsou proti této e, směrnici a vlastně trvají na otázkách subsidiarity, nemají pravdu. Když hovoříme o několika desítkách miliard e, eur, pokud je o přístupnosti, tak to je detail. Jak to řekl váš zpravodaj dnes, jde o realizaci společnosti, která by přispěla k tomu, že všichni budou moct požívat všech práv. Jsou to někdy jenom technické problémy, které jsou snadno rozřešitelné. Máme ty nejlepší právníky v Evropě, kteří naleznou tu nejlepší formulaci. A když se podíváme na náklady spojené s otázkami rovnosti a přístupnosti pro ty, kdo jsou postiženi nějakým zdravotně či jinak, e, jde o veřejné investice, které se podílejí na inkluzivní, inteligentní růst, které si přeje Evropa v roce 2020. A tyto investice jsou v podstatě tak ušlechtilé jako peníze, které investujeme do e, společné zemědělské politiky a nikdo o tom nediskutuje, nebo e, týká se to stejně tak obnovitelných energií, nikdo o tom nediskutuje. Všechno je stejně platné jako stovky miliard eur, které jsou dány podnikům přímo nebo nepřímo skrze eh, snížení nákladů eh, zaměstnavatelů a tak všichni z toho požívají. A soukromý sektor v Evropě, ať je jak, eh, jakýkoliv, je podporován z veřejných zdrojů a když požadujeme o několik miliard navíc, tak je to směšné pro právě otázku přístupu nevládní organizace tady kolem toho stolu střediska pro rovnost ukazují, že, ty, že řešení se eh, může nalézt, ale vždycky je tady otázka politické vůle. Zda si přejeme inkluzivní Evropu, kde by se mohli všichni podílet na stejných právech a mohli se rozvíjet. Takže se vracíme k otázce soudržnosti, kterou zmínil kolega Pierre dnes dopoledne. A tady ukončím svůj příspěvek. Veškeré diskuze, e, které probíhají o této nové směrnici posledních pěti letech, jenom e, baví e, ty, kdo se na nás dívají, galerii tedy a vlastně bychom, my, a my bychom přitom mohli posunout rovnost a chránit všechny ty, kdo se domnívají, že rovnost je špatná pro biznis, protože neumožňuje vykořišťování a neumožní návratnost eh, nákladů. My všichni, kdo tady zastupujeme, ti trpí na umírají na eh, kraji cesty, eh, vlastně ve škarpě a trpí politicky a to jak v některých členských státech, tak v některých oblastech komise, odbore komise a i v parlamentu, protože dnes jsme také slyšeli některé hlasy, i když parlament jako celek je velice pozitivní, a e, naše poselství je dnes zcela jednoznačné. Je nastal čas pro osobní e, zodpovědnost všech těch, kdo jsou tady e, v tomto sále. Musíme si každý zvolit svůj tábor a já tady eh, budu pra, pro, prohlašovat nejčistší manichejismus. Ale buď jsme pro, nebo jsme proti. Není tady žádná střední cesta. Takže dnes naši političtí zástupci, ať já, jejich instituce jakákoliv si musí jasně zvolit buď to rovnost pro všechny, anebo nerovnost a zneužívání pro všechny. A ať si z toho každý vyvodí své politické důsledky. Děkuji. Děkuji vám, pane Privote a všem ostatním panelistům, takže máme vyčerpán náš program a a já myslím, že nám ještě zbývá trošku času na třetí kolečko otázek a odpovědí. Hlásí se někdo? Máte nějaké otázky? Někdo z našich členů? Pan Klejs, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl položit konkrétní otázku panu Davitovi, vzhledem k tomu, že asi před dvěma nebo třemi týdny zastupoval svou organizaci a podal stížnost proti inst- nizozemské instituci, protože zdálo se, že je tam problém s, s nějakou zaměstnankyní která přišla do práce s, se závojem a odmítla si e, ten šátek, ten závoj od, sejmout, takže a ona vlastně byla propuštěna a proto byla podána žaloba. Já si myslím, že tam ne, nebyla diskriminace na základě náboženského přesvědčení, ne, zde šlo pouze o toho, že společnost vlastně chtěla, aby ti lidé měli neutrální dress code, tedy zaměstnanci a organizace, kterou zastupuje pan David, to uznala. Ale otázku, kterou bych chtěl položit, je zde také, byla vznesena také předběžná otázka. Takže chceme tedy se obrátit na Evropský soudní dvůr, tedy organizace pana Devita, aby se rozhodlo, zda došlo k porušení nebo ne. Tedy moje otázka, zda má zaměstnavatel právo požádat eh, zaměstnance o to, aby ne vnucoval ostatním své filozofické vize nebo náboženské přesvědčení, zda také například vzhledem k zákazníkům nebo dodavatelům by zaměstnanci neměli zaujímat neutrální pozici, neutrální stanovisko z hlediska filozofie, náboženství, z jakéhokoliv hlediska. Dom- zdá se, že pan David se domnívá, že tomu tak není a to je důležité politické téma, domnívám se, protože když jsme financováni veřejnými financemi, tak bychom si měli položit otázku, zda takovéto postoje jsou přijatelné. Zda to vše, co je politicky korektní, nejde vlastně proti smyslu opatřením boje proti skutečné diskriminaci. A zda zde nezaznívá ještě zásadnější otázka a to, zda ta instituce, o které hovoříme, vlastně nenahrazuje legislativce určitým způsobem, protože eh, vlastně legislativní instituce konce přijímají legislativu, schvalují disk, legislativu. A už jsme o tom hovořili, jaké důvody mohou vést členské státy k tomu, že jsou nadále proti uplatnění této směrnice proti diskriminaci. A já si kladu právě otázku, zda to není tento typ situací, který přispívá eh, zástupce komise, zástupkyně dánského předsednictví byli velmi nejasní, velmi vágní, když, jsme položil, když jsem položil otázku, proč některé členské státy nechtějí nebo jsou stále proti přijetí této směrnice. Otázka tedy zní, zda právě to nejde proti smyslu boje proti diskriminaci. Některé tím, že bojujeme proti tomuto rozhodnutí, které přijala žena, která nosila závoj a nebyla tedy, eh, nedostala výpověď pro to, že vlastně vyjadřovala určité náboženské, se hlásila k určitému náboženskému přesvědčení, ale bylo to z čistě uh, obchodního hlediska, z hlediska postoje proti klientům, protože to bylo prostě postoj, který byl pro tu společnost, která ji zaměstnávala, nepřijatelné. A nemá to nic co činění s jejím náboženským přesvědčením. Než dáme panu Davidovi příležitost odpovědět, dokončíme kolečko otázek paní Joc. Děkuji. Já mám otázku. Já mám otázku na dánské předsednictví. Mě by zajímalo, jak vidí šance na to, že se odblokuje tato diskriminace, tato horizontální směrnice v radě. A já myslím, že jsem asi jediná členka SAD v tomto sále. Chtěla bych také vědět, jaká je skutečná priorita pro naši politickou skupinu. Předseda musí být velmi neutrální, nicméně děkuji za podporu. Takže ráda bych slyšela odpověď dánského předsednictví. Děkuji. A pan Romeva, vy jste měl otázku? A já mám dvě otázky. Jedna se týká Equinetu. Trpíte v důsledku současné situace nějakými rozpočtovými škrty? Postihlo vás to a pokud ano, jakými? A pak otázka na radu. No, otázka na dánské předsednictví. Pokud se všichni shodneme na tom, že je nutné pokročit ku předu, pokročit rychleji a zajít do větší hloubky? Myslíte si, že když se sejdete jednou někdy dvakrát za semestr, že to stačí? Pokud jsme opravdu tak připravení a pokud opravdu tolik chceme postoupit ku předu, nebylo by možné, nebo aspoň moudré, scházet se častěji a zvát, jak říkala řada zástupců těchto organizací, více odborníků na více otázek a jednoduše zajít co největší hloubky? Děkuji. Děkuji. Nevidím, že by se někdo další hlásil a proto je možná čas předat slovo našim odborníkům. Nejprve dostane slovo pan Devite, potom dánské předsednictví. Tam byla také konkrétní otázka, takže pan Devite. Ano, děkuji. Já to řeknu nizozemsky, protože otázka také zazněla nizozemsky. Dovolte mi malou připomínku. Jak dobře víte, tady zastupuju Equinet. A nemyslím si, že by to byl vhodný okamžik, abychom zahájili belgicko-belgickou diskuzi. i když jsem dobře pochopil, že tu diskuzi rozjet chcete, ale odkazujete se na eh, otázku práce práce. Tato dnešní diskuze se týká zboží a služeb. A rád bych se vrátil k některým okamžikům. Říkáte, že by bylo dobré, abychom eh, vyzvali k změně legislativy, ale nevidím dobře, jak bychom mohli požádat soudce, aby otestoval eh, legálnost některé legislativy. To je to, co navrhujete. Ale v okamžiku, kdy ta legislativa tady je, tak by se měla aplikovat. To je všechno. A kdo eh, to lépe rozhodne než soud v demokratické společnosti, když jde o aplikování práv. Takže rád bych citoval ten případ, ke kterému se odkazujete, předpokládám, že vaše strana, podle mého názoru, velice často se zmiňuje o otázce svobody, především svobody vyjadřovací. Doufám, že vám to nebude dělat problémy, až řekneme, že chceme projevit eh, sexuální orientaci nebo vyznání, když jde tedy o svobodu tak eh, musíme svobodu, mít i svobodu projevit svoji příslušnost. Eh, ale nejde jenom o kuchy nebo ložnici. To není eh, svoboda, tak jak my si ji představujeme, nebo tak jak, jí to, tak, jak to vyjadřuje belgická či evropská Legislativa. Svobody jsou svobody a když jde o to, abychom měli právo vyjádřit svou příslušnost veřejně, tak je to svoboda. Tvrdíte, že společnost EMA to nezdůrazňuje, šátek například ve svém rozhodnutí, ale jak je možné, že ve společnosti podnik v Nizozemsku tvrdí, že je neutrální a přesto tvrdí, že neutrální Belgii, zatímco jiné podniky Kreitvat nebo IKEA a mohu citovat ještě další, nemají vůbec žádný problém a přijímají zaměstnanky, které nosí šátek, tak nevím, v čem by to mělo dělat problém. A z toho důvodu tady byl na výzva pro parlament a parlament eh, se o té otázce zmínil a my bychom, my musíme čekat, co parlament rozhodne. Eh, a ještě bych odpověděl panu Romevovi. Ano, řada orgánů pro otázky rovnosti postihly rozpočtové škrty, to, roz, to rozhodně. A my si myslíme, že je to velice špatné v době hospodářského poklesu, protože podle nás méně rovnosti není řešením hospodářské krize. Určité studie uváděly, že růst hrubého národního produktu o 15%, o celých 15% by byl možný, kdybychom dodrželi zásady rovnosti. Kdo by mohl vůbec snít o tom, že navýší eh, hrubý národní produkt o 15 na základě jiných opatření. A přitom ta opatření jsou tedy dobrá jak pro ekonomiku, tak pro společnost. I pro zboží a pro služby. Děkuji. Děkuji vám. Možná, že i pan Klejs by chtěl reagovat, ale nejprve možná zástupce rady, dánské předsednictví, by mohlo něco říct k tomu prohlášení nebo k těm otázkám, které tu zazněly. Prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, děkuji za slovo. Vy se ptáte, jak daleko jsme se dostali s naším návrhem za našeho předsednictví. Já bych si přála, kdybych mohla říct, že jsme došli hodně daleko, ale upřímně řečeno, myslím, moc daleko nedojdeme. To je můj osobní názor. Viděla jsem, jak se ta směrnice vyvíjí v posledních čtyřech letech. Já myslím, že máme daleko k tomu, abychom se dohodli. Je tady celá řada otázek, už se o tom mluvilo, jsou tady o otázky členských států. My jsme se dotkli pouze jedné z nich a také, jak říkal zpravodaj, stačí, když se každý semestr sejdeme dvakrát? Rozhodně ne. Měli bychom se scházet mnohem častěji, ale já myslím, že jedna z otázek, jeden z problémů s tímto návrhem spočívá v tom, že kromě právních dopadů a rozpočtových dopadů, jak už dnes bylo řečeno, některé členské státy jsou proti, já myslím, že tady další problém, který musíme vyřešit. A totiž to, že už to není vysoce profilová záležitost pro členských států, protože už jsme přišli o tu hybnou sílu. Takový je to aspoň pocit. Já neříkám, že to tak zůstane, ale takový z toho teď máme pocit. Takže například pro nás než jsme převzali předsednictví, i my jsme se museli rozhodnout, jakou cestou se vydáme. A také jsme se museli zamyslet nad tím, jaké panují pocity, jakou máme humnou sílu, kam můžeme dojít. A máme pocit, že je to takový Titanic. Možná, že nějaká řešení jsou, ale v současné době je to takový obrovský Titanic. A sami to nezvládneme. Potřebujeme podporu za členských států, potřebujeme vůli členských států. Já neříkám, že ta podpora tady úplně není, ale máme pocit, jako kdyby končil Mejdan. Všichni jsou sticha a teď jde o to, co s tím uděláme, kam půjdeme dál. Já doufám, že u ustanovení o věku snad pokročíme, to je také důležité ustanovení, ale upřímně řečeno si myslím, že nás čeká ještě hodně dlouhá cesta. Děkuji. My děkujeme vám, pane Pravo, chcete něco doplnit? Na základě toho, co se ptal pan Klejs. No, no, ano. Já jsem... Ani to není odpověď, je to spíš otázka. Protože jste se velmi silně vyjádřil k otázce potvrzení, že ta zaměstnankyně tedy neměla neutrální vystupování nebo neutrální vzhled. Jinak souhlasím zcela s tím, co řekl pan David. Ale já bych pouze chtěl vědět, a můžeme ale o tom diskutovat mimo tento sál, je to obecná otázka, která se podle nás dotýká strukturální diskriminace. Tedy na základě jakého benchmarku se domníváte, že váš vlastní vzhled je neutrální, protože toto berete jako referenční bod, alespoň tak jsme to pochopili. Jestli máte nějaké ukazatele, tak bych je velmi rád eh, slyšel, protože by nám to pomohlo. Pane Klejsi, můžete odpovědět? Ano, ano, děkuji, pane předsedo. Takže nejprve pane Devite, já nezastupuji společnost EMA, takže mohu těžko odpovědět na otázku, kterou jste položil, proč v Nizozemsku se něco dělá, v Belgii, ve Flandrech ne. Já si myslím, že je dobré, že hovoříte o, té, o tom právu na svobodu vyjadřování. To já mám na mysli určité trestní, určité procesy s politickými stranami, zejména s mou politickou stranou. Uh, kdy soud se má zabývat otázkami, které někdy mají, jsou politického rázu, ale ani tak já, vy to určitě velmi dobře znáte, ale diskuse se netýká eh, tohoto. Otázka zní, zda zaměstnavatel může požádat své zaměstnance, během, aby během pracovní doby nepolitikařili, nebo tedy aby vlastně nevyjadřovali nebo nenosili nějaké věci, které vyjadřují určitý specifický přístup. Jestli i otázka je, zda já například, když budu v kontaktu se zákazníky v nějakém podniku, zda se mohu například snažit propagovat, dělat reklamu své politické straně, přesvědčit je pro naši věc, nebo aby přistoupili k hnutí, které zastupují. To jsou prostě věci, které by neměly existovat pracovat na pracovišti. To je něco, co musí být mimo podnik, mimo pracovní dobu. Podnik není politická instituce, podnik musí být neutrální vzhledem ke svým zákazníkům, tak aby z toho nevyplývaly nějaké polemiky, nějaké kontroverzní věci, takže musí zaručovat na pracovišti svou neutralitu. My jsme ve společnosti, kde existuje diverzita, která skutečně může vyvolávat určité konflikty, to nepopírám, ale podle mého názoru zaměstnavatel může tedy podniknout všechno, aby se vyhnul te, těmto polemikám. To je jeho právo. A potom bych ještě chtěl doplnit, vy určitě dobře víte, že soudci jsou zcela schopni díky výkladu určitého textu zákona, že jsou tedy zcela schopni změnit ten rozsah, rozsah působnosti. Jak to vysvětlit? Kde je ten rozsah, jaká je, jaká je oblast působnosti nějakého textu. Mohou jej snížit nebo rozšířit díky určitému manévrovacímu prostoru ve výkladu. A pokud bude předložena ta předběžná otázka, tak potom bude vynesen rozsudek, který se bude opírat o nějakou legislativu, která ale může být vykládána různým způsobem. Zde je samozřejmě určitá, zde se vytváří precedens, je zde určitá judikatura v této oblasti a ten precedens, na kterém vy se účastníte, protože opravné prostředky uh, které budou podány na základě tohoto rozhodnutí, budou ovlivněny těmi rozhodnutími. A myslím si, že je riziko, že skutečně pokud necháme příliš pravomoci soudcům, příliš volný výklad legislativy, můžeme se obrátit na Štrasburský soud samozřejmě, pokud se týká otázek lidských práv a můžeme mít například velmi restriktivní výklad politiky přistěhovalectví. Děkuji. Uh, Jistě chápete, že toto je parlament a samozřejmě pravidlo hry je takové, že každý poslanec má právo vyjádřit svůj názor. Není nutné otevírat debatu o konkrétním názoru, který zazněl, který vyjádřil některý z našich členů, ale samozřejmě pokud se vyjádřit chcete jako host na tomto slyšení, máte teď možnost ale já bych prostě prosil, abyste nezahajovali debatu, o kterou teď nejde na tomto slyšení. Děkuji, pane předsedo. Především bych řekl, že to je samozřejmě dosti belgická otázka, takže bych to rád s panem Klejsem probral mimo tento sál, možná ne tento tomto sále, já to opakuji, ale Nechci být nezvořilý, rád bych odpověděl alespoň částečně. Nechci otevírat nějakou debatu. Nicméně, zeptal bych se snad, pokud mluvíme o službách, o zboží, co to znamená být neutrální v restauraci? Co to znamená být neutrální ve veřejné dopravě? Co to znamená být neutrální? A co to znamená zacházet s lidmi neutrálně, pokud je o služby a o zboží? Co to znamená? Já myslím, že na to se musíme ptát. Pokud budu mít restauraci, mohu odmítnout někoho, kdo je homosexuál, protože chci být neutrální. Mám trošku strach z takovéto pozice. Děkuji. Dobře, děkujeme vám, pane Devite. A samozřejmě vám děkujeme také za to, že zdůrazňujete, v jaké pozici jste byl pozván na toto slyšení. My děkujeme všem, děkujeme všem panelistům, ale ještě než přistoupíme k závěrečným poznámkám, které přednese nás zpravodaj pan Romeva, řekl bych vám, že jsme dostali e-mail od pana Eliviera de Schutera, který byl pozván na toto slyšení ale má určitou prezentaci, měl připravený příspěvek. Mělo to být na 15 minut. A ta prezentace je k dispozici na webových stránkách výboru Libe. A on by rád, kdybych se s vámi, se všemi kdo jste na tomto slyšení podělil alespoň o to, že on se domnívá, že harmonizovaná úroveň ochrany před diskriminací v celé Evropské unii ve všech členských státech by představovala řadu výhod, například harmonizaci v návaznosti na návrh horizontální směrnice, který předložila komise, pokud je o to, že členské státy by měly pozitivní povinnost zamezit diskriminaci, buď přímé nebo nepřímé, Nemělo by se to týkat čistě soukromého sektoru. A proto také v souladu s Evropskou sociální chartou, s judikaturou Evropského soudního dvora a usnadnilo by to uplatňování práva na volný pohyb. A vyhnuli bychom se rozlišování mezi životem a zaměstnaností. Týká se to také, nebo zlepšilo by to přístup pro veřejnost, včetně přepravy a vzdělávání. A pokud Evropský parlament nebo agentury pro základní práva chtějí přispět k této debatě, podle pana Olivera de Schutera je nejlepší způsob, jak to udělat, vazba mezi právy na volný pohyb a ochranou před diskriminací a také vazba mezi přístupem k zaměstnanosti a přístupem na základě kvality nebo jiných základních sociálních statků. Také jde o přístup k ostatnímu zboží na základě nediskriminace. To jsou věci, které jsou v článku 3. a naprosto zásadní je také směrnice o rasové rovnosti. To je opravdu zásadní pro to, abychom dosáhli skutečné rovnosti příležitostí. Velice se omlouvá, že nemohl přijet a je k dispozici všem ostatním členům výboru LIBE. Takže teď jsme si v podstatě vyslechli i pana Dešutera, který mezi nás nemohl přijet, a nyní jsme připraveni na závěrečné poznámky našeho zpravodaje, pana Romevy. Prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já budu opravdu velmi stručný, protože prakticky všechno už bylo řečeno. Jen abych to trošku shrnul, to celé slyšení. Samozřejmě mou povinností poděkovat všem, kdo vystoupili, Protože to, co jsme dnes slyšeli, bylo třeba říct, je třeba říct. To je závěr, který bych z toho rád vyvodil. Protože hlavní důvod, proč toto všechno děláme, je to, že je naprosto jasné, že v našem každodenním životě to, že tuto směnici nemáme, vede k problémům v našem každodenním životě. Naši občané, naši kolegové, naši přátelé a ostatní v Evropské unii tím prostě trpí. Máme proto jednoznačné důkazy. Je to opravdu nutné. Za druhé, myslím, že je také velice eh, užitečné potvrdit si, že nemáme žádný právní problém. Že přijetí nebo nepřijetí této směrnice nesouvisí s právním problémem. Právě naopak. Je tady právní nutnost která svědčí pro to, abychom tuto legislativu přijali na evropské úrovni a zavedli ji. I proto, že to můžeme vidět tak, že neimplementace nebo to, že nebudeme mít tuto směrnici, by mohlo být v rozporu se základy smluv o Evropské unii, protože o tom jsme také mluvili. Jde tedy o právo na volný pohyb a řadu dalších práv. To je podle mě jasné. Máme proto důkazy a máme také právní potřebu. A poslední věc, eh, dostáváme se k tomu problému, což je politická vůle. Pokud jsem to správně pochopil, my jako parlament a také jako zástupci společnosti a nevládní organizace se můžeme pokusit zaměřit na ty vlády, které uplatňují několik argumentů, aby to zablokovali. Já je zmíníme jmenovitě. Zmínili jsme Německo, to je ta otázka nákladů. Můžeme také zmínit obavy Litvy a České republiky, to se týká způsobilosti a některých dalších států. Ale je velice důležité, aby občané v těchto zemích uznali, že důvod, proč prostě nemohou mít stejná práva jako třeba v Německu, je ten, že jejich vláda brání v tom, abychom to měli na evropské úrovni. Takže je opravdu důležité, aby se to všechno dostalo na veřejnost. Do všech těch zemí, které to blokují. Takže transparentnost je naprostá nutnost. A to je také moje poslední žádost na radu. Já vím, že ta otázka hybné síly je obtížná. Já vím, že situace je obtížná. Nicméně mohu plně podpořit stanovisko pana Devita, když on říká, že méně rovnosti není řešením ekonomické e, krize. Takže to je základ naší pozice. A já bych požádala radu, aby to trošku urychlila, aby se skala více než dvakrát za semestr. To by bylo dobré a nutné. A je také potřeba setkat se se všemi aktéry, kteří mohou s technickým řešením těch problémů, které stále ještě mohou vystat na technické úrovni. A pokud se to takto udělá, tak jsem si jistý, že do roka bychom to mohli mít, pokud tady bude politická vůle. Takže z pohledu parlamentu je to jasné. Většina skupin také projevila zájem a vůli pokročit ku předu. A teď je na čase, aby rada také postoupila ku předu. Mnohokrát všem děkuji, děkuji, že jste přišli. Děkuji, děkuji, pane Romevo, děkuji vám. Děkujeme všem panelistům, každému z nich. Děkujeme za cené příspěvky, za ochotu a připravenost být tady. Děkuji všem hostům, děkuji všem členům a ještě vám oznámím, že výbor Libe se znovu sejde v 15 hodin, ve 3 hodiny odpoledne ve stejné místnosti. A připomínám, že budeme dnes odpoledne hlasovat. Tak proto se přineste karty. Děkuji vám.